buongiorno, scusate il ritardo, ehm, iniziamo su... Dobrý den, kolegové. Navrhuji, abychom rovnou začali tuto poslední schůzi před letní pauzou. Pokud nikdo nemá žádné námitky, navrhuji, abychom schválili zápis ze schůze konané dne 18. června, tak jak ji najdete ve své složce. Má někdo něco proti tomu? Nikoliv, zápis je tedy schválen. Dále bych chtěla připomenout, že tato schůze je vysílána přes webové stránky našeho parlamentu. A nyní rovnou přejďme k bodu číslo čtyři. Pan zpravodaj Salvatore Jakolíno, který již představil tento návrh 18. června. Jak víme, bylo předloženo 392 pozměňovacích návrhů pan poslanec Jakolíno tedy ještě jednou by požádal kolegy o pozornost, by rád požádal kolegy o pozornost, aby věnovali této zprávě. A dnes tedy by měla proběhnout výměna názoru k pozměňovacím návrhům. Jak říkám, těch návrhů pozměňovacích je 392, čili či cílem by mělo být si vyjasnit pozice jednotlivých kolegů, kteří tyto návrhy přednášejí. A nyní rovnou dávám slovo panu kolegovi. Máte k dispozici 20 minut a následně 3 minuty jednotlivým kolegům a nejprve pochopitelně koordinátorům. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste velice správně připomněla vy, tak eh, této souvislosti byla věnována mimořádná pozornost této zprávě na konci mandátu. Skutečně dorazilo 392 pozměňovacích návrhů. A v zásadě mm, polovina, jenom polovina toho se objevila v polovině mandátu, čili uh, Musím říci, že toto je opravdu obrovské množství, obrovské množství podnětů, které dorazily a které eh, budou tedy předmětem posouzení všech zainteresovaných stran. Já bych chtěl říci, že ta zpráva v polovině mandátu, tam bylo 77 kompromisních pozměňovacích návrhů, kterých bylo dosaženo na základě velké vstřícnosti jednotlivých politických skupin. Ta zpráva v polovině mandátu, v polovině období následně byla předmětem schválení na plenární zasedání, které, a to schválení proběhlo v červnu ve Štrasburku. Já bych tady chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat pochopitelně i sekretariátu za tu náročnou práci, také kolegům koordinátorům, vedoucím politických frakcí, ale i všem ostatním zapojeným do této veliké práce, která jistě je velmi důležitá. A nyní pojďme k těm pozměňovacím návrhům. Tyto předložené pozměňovací návrhy představují velice cený příspěvek a snahu vylepšit tento produkt, který my doufáme, že bude důležitým nástrojem pro policejní orgány, soudní orgány, vyšetřovací orgány a stejně tak pro členské státy. V některých případech pravděpodobně jsou to návrhy, které se možná opakují, které jenom potvrzují to, co je tam řečeno, které nepřidávají žádnou opravdu důležitou přidanou hodnotu. Já pochopitelně jsem k dispozici, abych s ostatními skupinami řešil kompromisní pozměňovací návrh, abychom tady udělali jakousi syntézu, dostali se k té věcné podstatě. A stejně tak je důležité synteticky přistoupit k celé této práci a také v návaznosti na tu zprávu v polovině období, která byla také velice široká a komplexní. Nicméně v té závěrečné zprávě jsme se pokusili to tak nějak racionalizovat, vytvořit takovou kompaktní práci, kompaktní činnost a zaměřit se na příslušné důležité oblasti. V té zprávě v polovině období byly některé části, které v této zprávě na konci období se už neobjevují, ale přesto jsou tak nějak zahrnuty v tom konsolidovaném textu, tedy té zprávy, která byla schválena ve Štrasburku. A nyní pojďme konkrétně k věci, k některým těm tématům. Obchodování s lidmi. O tom jsme hovořili. Některé pozměňovací návrhy byly zahrnuty do těch kompromisů, jiné ne. A nyní jsou znovu, se nám to tady objevuje, některé ta téma. Kolego, kolegové Jonga Sondegar se snažili eh, tady dát seznam některých těch orgánů, těch úřadů, které potřeba vzít v potaz. A já ještě jednou bych chtěl poděkovat sekretariátu za tu podporu. Některé ty návrhy podporujeme, jiné návrhy zase se budeme snažit zakomponovat do jiných částí textu. Také jsme vzali v potaz celou řadu dalších příspěvků. Například Velká Británie právě v těchto dnech vyvinula mimořádné úsilí v oblasti evropského zatýkacího rozkazu soudní spolu a soudní spolupráce. Takže to je směr, tak který my jsme skutečně doufali, policejní spolupráce, soudní spolupráce, která bude založena na vzájemné důvěře členských států. Dále v nedávné době ti prokurátoři, ti veřejní žalobci také začínají se zaměřovat na organizovanou trestnou činnost a vypadá to, že ta slyšení, která jsme tady vedli a která zahrnovaly velmi důležité osobnosti, které jsou seznámeny s problematikou organizovaných zločinných skupin, tak skutečně se snaží k tomu přistoupit se vší rozhodností eh, paní Fajon, paní Alfano hovořili, hovoří o bankovkách ve výši 200 až 500 euro, kde se snaží mluvit o jakési dohledatelnosti. Stejně tak kolega Karona hovoří o mafích, o organizovaných trestních skupinách, o různých genzích a také o depenalizaci některých trestných činů, e, pomluvy. Také se tady hovoří o znárodňování těch skonfiskovaných majetků. Tady třeba Veronik Matiéry, pan Dan a ostatní kolegové. Dále důležitá část se týká e, zločineckých združení, združování zločineckých skupin a také se tady hovoří o nějakém dni významné dní, kde by se připomínaly oběti mafie, oběti trestné činnosti. Eh, v Itálii už máme určitý datum, ale možná můžeme stanovit i jiné datum, které se pokusíme sjednotit ve všech členských státech, aby to bylo jednotné datum, ale o tom se můžeme ještě pobavit. Paní předsedkyně, a konečně závěrem, a vidíte, že jsem skutečně ani nevyužil ten čas 20 minut, co jste mi tak velkory se poskytla. A chtěl bych pohovořit o té poslední stránce, o jednom mém pozměňovacím návrhu. Je to návrh 387, 387, který nebudu číst skutečně z těch časových důvodů. Ale v tomto návrhu já jsem se snažil kondenzovat, schrnout všechny ty důležité elementy, ty důležité prvky, ty důležité cíle, které by mělo, k nímž by mělo dospět tady toto úsilí, které všichni vyvíjíme. Ať už definice organizované trestné činnosti nebo organizování zločineckého tisku či trestný čin manipulace sportovních utkání nebo posílení těch smluv o vzájemné soudní spolupráci nebo také zabavování konfiskace majetku, dále také e, možnost zákazu účasti na veřejných výběrových řízení pro ty firmy, které byly nějak zapojeny do trestné činnosti. A potom také eh, možnost zákaz účastnice politické činnosti, anebo třeba ty, tu, ty, info- tu informatiku. Jak víte, my jsme původně hovořili o roce 2012, ale už máme červenec 2013. Čili, zahaj, čili dá se říci, že 15 měsíců intenzivní práce je už za námi. 15 měsíců velmi eh, usilovné práce, kdy jsme se všichni ze všech sil snažili e, něco, něco změnit, něco učinit. Já Jenom připomínám, že ještě se uskuteční další zkouze na projednání pozměňovacích návrhů, zejména tedy těch kompromisních, která zřejmě proběhne první týden v září, následně 17. by se mělo hlasovat o závěrečné návrhu zprávy v našem výboru. Takže tato fáze, jenom tak připomínám, je možná předmět takové spíše obecnější diskuse, kterou bychom zde dnes měli být, mít. A jenom bych chtěl vám všem připomenout, že tady mm, by bylo žádoucí, aby na, v tom závěrečném hlasování skutečně jsme dospěli k jednotnosti, k jednotnosti názoru, protože by bylo velice nežádoucí, kdyby tady ještě zůstaly nějaké tenze, nějaké hádky, nějaké spory. A tady tato zpráva, opravdu je to zpráva na konci mandátu, na konci období a bylo by tedy vhodné, kdybychom se ze všech sil o toto vynasnažili. Pokud někde nebude úplný konsensus, měli bychom se snažit dosáhnout určitou rovnováhu, protože tato zpráva je důležitá pro celou Evropu. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Ještě předtím, než zahájím diskusi, tak bych chtěla připomenout, poví, přivítat kolegyni Růzu Tomazič, která zastupuje Chorvatsko a je novou členkou našeho výboru, neboť, jak víte, Chorvatsko vstoupilo eh, do Evropské unie a je za skupinu EKR. Bene, adesso apro immediatamente il dibattito, do subito la... A nyní zahájíme diskusi a slovo má kolegyně Veronik Matie. Tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tři minuty, eh, to je velmi dlouhá doba. Já bych chtěla pouze poblahopřát zpravodaji za veškerou práci, kterou uskutečnil na této závěrečné zprávě. Chtěla bych eh, také eh, poblahopřát všem zpravodajům, kteří tedy přispěli zpravodaji za celou tu eh, dobu na základě eh, o něch slyšení, které jsme také uskutečnili. Tento výbor eh, byl vytvořen na základě přání kolegů ve výboru LIBE a také všech ostatních. Plenární zasedání se vyslovilo pro vytvoření tohoto výboru. Již dnes ráno jsem říkala, že je to výbor velmi významný. Je připraven závěrečný Eh, dokument s mnohými eh, pozměňovacími návrhy, eh, což také velmi dobře vyjadřuje přání našich kolegů posílit boj proti korupci trestné činnosti v celé Evropské unii a já se domnívám, že pan zpravodaj velmi dobře všechno eh, projednával, jak obchodování s eh, lidmi, otázku eh, soudní policejní spolupráce, také otázku zákazu používat bankovky 200 euro a podobně. Já bych si přála, aby ty kompromisní návrhy prošly během září říjového zasedání, abychom tedy se dohodli na potírání eh, této eh, neřesti. Eh, každopádně bych chtěla ještě říci, eh, my jsme o tom také diskutovali s litevským předsednictvím a slyšeli jsme jejich eh, obavy a také priority. Tato zpráva patří do priorit ministra vnitra Litvy, o kterém jsem hovořila o určitých obavách v této souvislosti. Skutečně musí musíme zdůraznit eh, eh, potíže se organizovaným zločinem v EU. Děkuji vám. Děkuji paní poslankyně Matie. A nyní eh, tři minuty paní Fajom. Salvatore za to osnutek ehm, tega končného poručí. Děkuji Salvatore za tento návrh zprávy. Také chci poděkovat za velice dobře odvedenou práci stínovým zpravodajům, koordinátorům a jiným kolegům. Um, doufám, že naše pozměňovací návrhy ten výsledek ještě zlepší. Ehm, chtěl bych, aby tento dokument byl ehm, vládami evropských zemí brán vážně, co se Organizovaný zločin a korupce, boj proti ní se stává evropským globálním problémem. Jasné, že to, proti tomu nebojujeme příliš efektivně. Naše frakce má několik typů pozměňovacích návrhů. Především e, pašování lidí, to je věc, která trápí všechny členské státy jak transitní země, tak konečné cílové země. Všechny naše členské státy ještě neratifikovaly eh, všechny mezinárodní dohody v této oblasti, které by eh, zefektivnily náš boj proti pašování lidí, obchodování s lidmi. Ehm, oběti eh, tohoto obchodu jsou vydány úplně na pospas těch eh, překupníků pašeráků, nemají žádné dokumenty, žijí ve strachu, neustále jsou ohroženi a my musíme v tomto udělat víc. Já bych doufal, že naše kompromisní návrhy v tomto kontextu budou mm, uspokojivé pro mm, všechny překladle pozměňovacích nástrojů, návrhů. Co se týče migrantů, našich pozměňovacích návrzích říkáme, že mnoho detenčních center v Evropě ehm, nezachází s migranty v souladu se zákonem. Také jste zmínil možnost 200 a 500 eurových bankovek. V Libe se paralelně pracuje na zprávě, která by měla Mm, čelit rostoucímu počtu případů. Mm, peněz, které jsou prány eh, nebo mm, které jsou propírány tím, že se také eh, vyrábí falešné bankovky. Sankce Evropské, navrhovaná sankce Evropské unie je že by byl šest, minimální trest šest měsíců věz, eh, vězení. Je eh, v oblasti potravinářského sektoru zemědělství také dochází ke celé řadě trestných činů. To je nebezpečné pro eh, populaci, ale také pro členské státy, které si hodně zakládají na kvalitě kvalitní stravě. Co týče hazardních her a kasín, já bych navrhovala, abychom vyškrtli eh, tu část, kde se hovoří o legálním hazardu, protože hazard není legální ve všech členských zemích. A co se týče právních systémů, je evidentní, že nejsou dostatečně efektivní, že ehm, se netěší velké důvěře ehm, obyvatel. Mm, efektivní justice má klíčový význam a soudy by neměly být předmětem um, nějakých parciálních zájmů. že soudce musí být nezávislý. Takže to jsou jenom příklady typů pozměňovacích návrhů, které já a moje frakce považuje za důležité a doufám, že se nám podaří najít dobré kompromisy a v září bude k dispozici kvalitní návrh jako závěr práce výboru. Děkuji a nyní tři minuty pan poslanec Newton Dan. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je důležitá chvíle. My jsme eh, v posledních ehm, měsících odvedli spoustu práce a teď musíme pracovat dobrou zprávu, protože jinak ehm, vlastně ta práce bude zbytečná. Nejdůležitější je, abych náš výbor hm, zajistil, že až skončíme v říjnu, tak naše práce nebude zbytečná že za sebou necháme něco, co by se eh, mělo udělat dál. Co tedy by měl nový parlament dělat, vytvoří nějaký výbor nebo podvýbor, který by na, pokračoval v této práci a ne prostě na to zapomenout. Musíme společně rozhodnout, co by parlament měl dělat dál. Hmm, co by měla komise dělat, protože jim předložíme takový seznam prací, které by měli udělat. Jak bude nový parlament dohlížet na jejich práci? Jak zajistí, um, co um, zvolený parlament uh, požaduje? Toto by mělo být takové naše, naš odkaz. A jak se um, členské státy budou chovat, protože ta myšlenka, že my to neratifikovali, je neuvěřitelná, my na ně musíme tlačit. Tady bude z budoucnu obrovská spousta práce a náš eh, výbor by mm, to měl pracovat. Také se zdá, že eh, se ukázalo, že členské státy jsou neschopny přeshraničně spolupracovat z řady důvodů, historie, různé jazyky, různé systémy, nedostatek důvěry. A část našich doporučení by měla být lepší přeshraniční spolupráce. Jak jsme tolikrát slyšeli, ti e, zločinci jsou, umí velmi dobře spolupracovat přes hranice a členské státy velmi špatně. Jedna z oblastí, Eh, především po té, co jsem byl delegaci ve Washingtonu, že musíme eh, vytvářet federální policejní sílu v Evropě. Nemůžeme udělat hned, ale měl by to být jeden z našich cílů. Možná eh, bychom měli dát Europolu pravomoci i jak se v ulicích, nejenom sbírat zpravodajské informace. Další věc. Je velice obtížné získat nějakou statistiku, ale je jasné, že všechno, co existuje, se padělá. Obrovské množství věcí se falšuje, padělá, nejenom z Číny, ale z celé, v celém světě, což ničí pracovní místa v Evropě. Znamená to, že ztrácíme také daňové příjmy. Pokud by se nám podařilo tyto příjmy získat zpátky, dostali bychom se z recese a problémy by se vyřešily. Až s tím musíme něco udělat. Um, další šokující věc, ti z nás, co jeli do New Yorku, viděli, že velice malé procento kontejnerů na lodích se vůbec kontroluje. Šéf policejní přístavu v New Yorkském řekl, že může zkontrolovat jenom 5% kontejnerů i když věděl, že všechny ostatní, může ostatní obsahovali kokain, padělky a podobně. Já jsem řekl, v Antwerpách se kontrolují pouze 3% kontejnerů, takže 97% kontejnerů do Evropy nikdo nekontroluje, takže je tady samozřejmě e, příliv padělků, kokainů a musíme mm, přijít s nějakým doporučením, co budeme dělat s tím tou neschopností prohlížet eh, kontejnery, co přicházejí do Evropy. Dále sdílení dat přes hranice. S tím musíme něco udělat. Eh, starosta Giuliani v New Yorku mm, byl úspěšný s politikou nulové tolerance s tím, že prostě spojil databáze policejních eh, jednotek v oblasti New Yorku a podíval a viděl přesně, co se děje. Pokud naše české státy nejsou schopny sdílet data, tak je jasné, že nemůžou fungovat efektivně. Potřebujeme společné postupy, eh, rozsudky, eh, konfiskace, mrazení aktiv a podobně. české státy nemohou postupovat proti sobě a mm, vlastně E, nechat zločince využívat ten nejslabší článek řetězu. No ale kybernetická zločinnost, transparentnost. Slyšeli jsme mnoho expertů, mm, klíčem boje proti korupci je transparentnost. Nemůžete mm, konfiskovat státní aktiva, mm, aktiva a korumpovat, když je všechno transparentní. Takže to je obrovský takový odkaz, který za sebou nechá prát, nanechá náš dočasný výbor. Ehm, děkuji, že jste mě nechali hovořit tak dlouho. Včera hm, britská eh, vláda oznámila opt-out z spolupráce s eh, vlastní justice a vnitra. Eh, v EU to je neuvěřitelně hloupé. A já doufám, že to je, se to webstreamuje skutečně všem. Je to skutečně na hloupost, kterou udělala britská vláda. Jako kompromis. Um, my jsme jako lidem jsme řekli, že to je hloupost, nedělejte to, ale konzervativci se rozhodli, že to udělají eh, vzhledem k jejich eh, hloupým protievropským um, postojům konzervativců. Tohle, to je koalice, to se nedá nic dělat. Dále jednu věc, kterou chci, aby všichni slyšeli, um, vláda nevysvětlila, protože to je příliš velká ostuda, že Británie nejdřív musí um, vystoupit ze všeho a pak znovu vyjednávat zpátky do všech těch, abychom mohli vstoupit do těch 35 opatření, do které chce britská vláda i nadále využívat. Takže měsíce potom opt-outu budeme zcela nechráněni proti organizované zločinnosti, protože jsme ještě nesjednali s komisí a členskými státy eh, opětovný vstup do těch 35 opatření, které Londýn chce. Takže kdybych já byl organizovaný zločinec, tak bych si mnul ruce, protože Británie je otevřený cíl. Odmítá spolupracovat se zbytkem světa Evropy po mnoho měsíců. Možná to bude trvat dlouho, protože nový parl- bude nový parlament, nová komise. Je to prostě tak nezodpovědné, ale to je hol břemeno britských konzervativců a jsem rád, že Tim, to je rozumný konzervativec, tam už odešel. Já mm, musím říci, že tento výbor se zanechá obrovské množství budoucí práce. Samozřejmě tak prosím, už to uzavřete. E, musíme za sebou nechat dobré kompromisy pro budoucí práci. Děkuji mnohokrát, děkuji, že se tady vyjádřil to, co leží na srdci tvé zemi a nyní dávám slovo kolegyni Borsalino. Děkuji. I já bych nejprve ráda začala tím, že bych chtěla poděkovat celému výboru, naší předsedkyni, chtěla bych poděkovat sekretariátu a všem kolegům a pochopitelně i panu zpravodaji Jakolíno. Chtěla bych poděkovat všem těm, kdo velmi pečlivě a s velkým nasazením se věnovali práci na tomto tématu. Již je vůbec novinka, že jsme se tady tímto tématem zabývali a ten obrovský počet pozměňovacích návrhů jenom dokládá tu velikou pozornost, která tomu byla věnována. Ačkoliv účast na dnešní schůzi není příliš velká, jako obvykle, ale prostě je zde ten problém, že paralelně probíhá i jiná důležitá činnost, jiné důležité aktivity, takže bohužel naše účast zde je e, trošku menší. Nicméně je velmi dobré, že tento výbor se zabýval takto pečlivě těmito důležitými tématy. Já se domnívám, že je důležité, že se nám podařilo k tomuto tématu přistoupit v mnoha ohledech nově, tedy že jsme to neřešili jako témata dobře známá, která prostě, o kterých všechno víme, ale že jsme k tomu přistoupili velmi nově. Eh, a zabývali jsme se novými věcmi a já doufám, že to je velmi důležité. Tyto pozměňovací návrhy, které jsou zde předkládány, tak jak ji řekl pan Jakolíno, v mnoha případech eh, už jenom doplňují nebo prohlubují to, co je ve zprávě již obsaženo. Ale například jsou tam některá témata, jako třeba ekologická trestná činnost, eko, takzvaná ekomafie, eh, které zatím se tam ještě v minulosti neobjevily. Já myslím, že třeba toto téma ještě nebylo bráno v potaz a přitom to je něco, co je důležité pro celou Evropu, co se týká celé Evropy, nejenom několika zemí. Stejně tak obchodování s lidmi. Je pravda, že o tom se hovořilo, hovoří se o tom ve zprávě, ale přesto se i zde objevují některé další věci, které je potřeba ještě dále rozpracovat. Já myslím, že tady tohoto tématu není nikdy dost. A například eh, to, co říkal pan kolega Morales, že je potřeba hovořit o e, nezákonné imigraci spíše než neilegální imigraci. Také je potřeba věnovat e, pozornost takzvaným těm dvojitým kanálům, čím dva aspekty, které obsahuje obchodování s lidmi, jednak je to tady ta trestná činnost, ta kriminalita, ale potom je tady velmi důležitý aspekt věnovat se obětem, e, protože Jednak tady to souvisí s černým trhem práce, jednak to souvisí s prostitucí a tak dále. Také eh, potravinářský a zemědělský sektor, to tady už zaznělo, to je veliký problém, je to něco, co se týká všech, je to velice komplexní problematika, velice závažná problematika. Další mm, důležitá věc, která se objevuje v pozměňovacích návrzích mojí skupiny, je e, to, že do Evropské organizované trestné činnosti se objevují tři důležitá témata. Jednak obchodování s odpadem, obchodování s uměleckými díly a obchodování se schrán, chráněnými druhy. Takže toto jsou také tři důležitá témata. Dále ty bankovky, o tom se zde již hovořilo. Rovněž také je potřeba eh, dávat pozor na investigativní žurnalisty. Investigativní žurnalistiku, to je něco, co musíme chránit. Eh, dále potom je tady ještě jedna věc, která, kterou je potřeba dále upřesnit a to je návrh považovat za trestný čin eh, podvody poškozující zájmy Evropské unie, tedy nejenom něco, co by mělo být eh, dávat určité administrativní postihy. A dále ten den, ten jeden den, kdyby se v rámci celé Evropy připomínaly nevinné oběti mafie a organizovaného zločinu. To je podle mne také velice důležité. V eh, Itálii jako tento den jsme zvolili už před 18 lety 21. března. 21. březen, protože je to jednak je to první den jara, je to jakýsi nový začátek, nová obnova, nová důvěra. Čili takto jsme to vnímali, takto jsme to chápali. Mohl by to být tedy třeba 21. březen, který bychom si stanovili ve všech evropských zemích, ale pochopitelně může to být i nějaké jiné datum. Ale říkám, již v Itálii máme tady tento den, tady toto datum poměrně dlouhou dobu, takže možná v zájmu kontinuity by bylo mm, vhodné třeba zvolit i toto datum, které by bylo důležité pro vyslání tohoto pozitivního sdělení. Dále bych chtěla zdůraznit eh, ještě jednou, že tato práce, kterou jsme tady odvedli, je velice důležitá, bylo toho opravdu hodně, ta práce byla skutečně uh, Eh, enormní, někdy nám to až unikalo z rukou, protože prostě jedno téma hned vyvolalo celou řadu dalších témat, které s ním souvisely. Ehm, čili takto široká komplexní práce mm, byla opravdu unikátní, protože v minulosti tomu byla věnována pozornost možná jenom okrajově. Já tedy doufám, že se podaří zajistit určitou kontinuitu že bude i nadále věnována pozornost těmto tématům, že to z toho nezůstane jenom nějaká ojedinělá, pěkná iniciativa, ale že na to budou navážou i další. My jsme tedy tuto práci zahájili a já věřím, že v zájmu celé Evropské unie je pokračovat na této cestě. Děkuji, paní poslankyni Borselino. Přeje se ještě někdo další vystoupit? Ne. Ano, prosím. Prosím. Kolega Žalbrum. Pan kolega Żalbrom. Ja, chciałbym również podziękować wszystkim koleżankom i kolegom i Państwu, którzy byli zaangażowani w sekretariacie w pracy nad... Také já chci poděkovat všem kolegům a našim pracovníkům, kteří pomohli s přípravou tohoto dokumentu. Mm, chci zmínit dvě věci, které e, podle v těch diskusí, které jsou velmi důležité. A možná bychom je mohli e, potrhnout i v těch kompromisech. To jsou běžně známé věci, které nejsou efektivně implementovány. Ochrana nebo konfiskace majetku, který je výsledkem organizované zločinnosti a také Ehm, výnosů z nelegální činnosti. Toto všechno, se týče implementace, se liší stát od státu. A na základě zkušeností z různých členských států je eh, no, velice důležitý nástroj boje proti organizované zločinnosti. Také vidím tento problém v Polsku. Opatření, která efektivně umožňují úřadům mm, konfiskovat eh, majetek, který aktiva, která jsou spojena s organizovanou trestnou činností. jsou eh, v jiných členských zemích jsou stále překážky, takže zavedení podobného, podobných nařízení by, by bylo významné. Další věc je eh, zdůraz na vytvoření společného vyšetřovacího týmu na evropské úrovni. Vzhledem k povaze organizované zločinnosti toto je věc, kterou nelze přehlížet. Mm, a je to věc, která by přispěla k efektivnímu boji proti organizované zločinnosti. Jako nejvyšší státní zástupce jsem mm, dohlížel na vyšetřování v Polsku, v Itálii a byl jsem schopen ocenit jak výhody dobré spolupráce, ale také eh, nedostatečnou legislativu, která by umožnila vytvoření podobných vyšetřovacích týmů. Doufám, že budeme pracovat na eh, dalekosáhlých změnách, aby podobné týmy mohly být vytvořeny, až to bude potřeba. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Ziobro a nyní pan poslanec Schmidt. Thank you very briefly. I just eh, would like to thank the... Děkuji také. Já chci poděkovat zpravodaji a zdůraznit to, co eh, řekl kolega a přítel byl Newton Dunn obojí eh, o tom britském optautu, to je samozřejmě katastrofa. Eh, vzhledem k té spolupráci myslím, že musíme dělat víc. Text té zprávy je trošku slabý. Mělo by to být v přesnější, protože my problém tím, že vytvoříme evropskou policejní eh, jednotku, nevyřešíme. Jeden příklad. V Sinajské pouště dochází k pašování lidí. My známe Egypt, země jako Eritrea. Čtyři tisíce lidí každý měsíc prchá z Eritreji a končí na Sinajské poušti omlouvám se. E, tam jsou unášení, mučení, a vlastně prodávání jiných zemích a jsou, e, platí se tam výkupné 30 e, až 40 tisíc euro před několika týdny proběhl ve Stockholmu soudní proces. Dvě osoby, které žijou ve Švédsku, byly obviněny, padl tam verdikt, byly odsouzeny. A my víme, že toto se děje ve zbytku Evropy, ale nemohou, oni nemohou nic udělat. Je to společný, společný vyšetřovací tým v rámci Europolu. Než někdo z policejních sil z jiné zemi řekne, že chce na tom spolupracovat. To je zvláštní, protože my víme, že se to děje, že se to stalo víckrát. Teď máme první verdikt v Evropě a ne, nejednáme rychle. To je velmi špatné. Chci zdůraznit, že my potřebujeme lepší spolupráci. Ne spolupráci, my potřebujeme policii, evropskou policii. Vím, že to je obtížné pro Brity, pro moji zemi, ale pokud má se skutečně něco dělat s organizovaným zločinem, tak to potřebujeme. Doufám, že eh, budeme schopni podpořit pozměňovací návrhy, které doporučí ten um, rychlejší postup. Děkuji a má slovo pan poslanec Weiler. Paní poslankyně. Děkuji, pane Šmite. Já jsem jen krátce chtěla zareagovat. Já i nadále mám naději, že dnes nebo zítra nebo snad pozítří uslyšíme také eh, jmenování eh, Evropského prokurátora a doufáme, že tak vznikne i úřad s určitými kompetencemi na základě eh, tohoto jmenování. Já tedy nejsem pesimista v tomto smyslu a doufám, že v následujících letech eh, Intenzivně budeme moci na tom pracovat nejpozději po příštích evropských volbách a pro ten švédský problém už to bude trošku pozdě, ale přesto. Barbara, adesso, allora... Děkuji, Barbaro. A nyní ještě předtím, než dám slovo panu poslance, tak bych chtěla jenom připomenout jednu věc. My 9. září ve Štrasburku budeme podrobněji projednávat Eh, ty pozměňovací návrhy. Bude to mimořádná schůze výboru Krym a následně eh, v úterý 17. září by mělo proběhnout hlasování ve výboru Krym. Pochopitelně, pokud nebudou nějaké problémy a nebude to muset být odloženo, já doufám, že ne, že se to podaří vyřešit okamžitě. Dobrá. Eh, v tom vystoupení, které udělal pan kolega Bill Newton Dunn, když tady vyjádřil ty obavy týkající se hypotetické možnosti, že Velká Británie se stane zemí, kterou stále více budou obsazovat zločinecké skupiny, tak musím říci, že tato obava to je něco, co je již velice reálného a již to existuje. Navazuje také na to, co řekla Barbara Weiler nebo kolega Ole Schmidt. Velmi často eh, v členských státech té politické rovině je veliké podceňování tohoto problému. Velice často chybí ochota v těch konkrétních situacích, konkrétních případech Eh, realizovat konkrétní rázná rozhodnutí. Ve chvíli, kdy byl ustaven tento výbor, tak cílem tohoto výboru bylo nejenom vypracovat eh, jednotný text, jak bojovat proti organizovanému zločinu, korupci a praní špinavých peněz, ale všichni jsme si velmi dobře byli vědomi té potřeby posílit a zefektivnit spolupráci mezi členskými státy a také tu spolupráci na mezinárodní úrovni. Uh, ten fakt, že ta, tento výbor byl předmět, byl sledován nejenom, eh, nebo respektive, že my jsme sledovali nejenom situaci v členských státech, ale i ve třetích zemích, například naše nedávná mise do Washingtonu jasně ukázala, eh, s jakým entuziasmem a zájmem naši práci sledovali třeba i americké orgány. Já se tedy domnívám, že by stálo za to velmi pečlivě zanalizovat a posoudit, eh, do jaké míry mm, nebo respektive podívat se na to, že členské státy musí pochopit, že je potřeba skutečně investovat do bezpečnosti to ne, že to neznamená jenom nějakou represi nebo militarizaci, ale že to je něco, co představuje zejména svobodu a demokracii pro naši občany, občany 28 zemí. A pokud my tady toto nepochopíme, tak naše práce zůstane prací, která bude sice psát různé věci na papír, budeme se pisovat různé důležité aspekty, jak posílit a zhodnotit naší práci, ale bohužel bude stále chybět ta politická vůle, ta politická rozhodnost. A přitom to je naprosto zásadní aspekt. Čili, jestliže my se vrátíme zpátky o jeden rok, tak téměř nikdo v této místnosti by neřekl, to, co zde jsme řekli dnes. A je to právě proto, že během posledního roku my jsme realizovali nesčetný počet slyšení. Vyslechli jsme si experty, vyslechli jsme si soudce, veřejné žálobce, právníky, vyslechli jsme si novináře, kteří všichni před námi rozpředli to předivo tady této reality. A my jsme tedy takto pochopili a seznámili se s tou situací a pochopili jsme, že je opravdu potřeba realizovat tuto spolupráci, tuto výměnu informací. Já bych tedy v této souvislosti chtěla poděkovat sekretariátu, koordinátorům a všem těm kolegům, kteří se účastnili setkání tohoto výboru. E, navzdory úvodním očekáváním, kdy jsme měli nejprve pocit, že tento výbor bude dělat jenom možná nějaké studie, tak ne. My jsme naopak se opravdu zaměřili eh, na naši práci trošku jiným způsobem. My jsme v rámci naší práce každý den se snažili dělat věci, které jsou velice reálné. Snažili jsme se tedy pracovat tak, aby toto bylo zřejmé, že se opravdu jedná o prioritu našeho mandátu. Uh, a toto je skutečně důležité. Je potřeba, aby se lidé seznámili s těmi reálnými problémy. Jedině takto překonáme různé ideologické a politické problémy. Já tady v tomto sále ani na setkání koordinátorů jsem nikdy neslyšela nějakou opravdovou hádku. Nikdy se tady nezvyšoval hlas, nikdy se tady nevyhrocovaly situace, které možná eh, z pohledu politických skupin mohly být sice rozdílné. Já bych tady chtěla poděkovat velice panu zpravodaji, panu poslanci Jakolíno, který eh, samozřejmě jednak eh, byl s velikým zájmem sledován kolegy, které možná tady v tomto sále nevidíme, ale přesto vši- předložili pozměňovací návrhy, které dokládají, s jakým zájmem sledovali tuto práci. A já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za to, že hledal a bude se ještě snažit hledat určitou syntézu, tak, aby to byla práce, za kterou můžeme všichni stát 100%, 100%. A já věřím, že Eh, on tu práci udělá, že to zvládne i u těchto 392 návrhů. Takže já vám děkuji, to nebyla a není to jednoduchá práce. Hm, ještě nás ostatně čekají i ty závěrečné kroky. To, co jsme zatím dělali dnešnímu dny, kdy jsme se znali dá, snažili dát černé na bílé tyto velice složité, závažné problémy, tak eh, eh, je to něco, o co jsme se snažili všichni a nesnažili jsme se zavírat oči před ničím. My jsme se snažili hledat, eh, hledat tyto problémy, snažili jsme se hledat určitý protilek na tyto problémy. A já bych tedy chtěla ještě jednou všem velice poděkovat Chtěla bych poděkovat také sekretariátu, který se vždy snažil nám pomáhat řešit problémy. Chtěla bych poděkovat koordinátorům a chtěla bych poděkovat i našemu panu zpravodaji za tuto práci, která, jak doufám, zůstane, vstoupí do historie Evropského parlamentu a která, jak doufám, také bude pokra- v ní pokračovat i nový parlament, který zahájí svoji práci v červnu příštího roku. A e, nový parlament snad pochopí, že toto není nějaký konec naší cesty, ale že to je naopak teprve začátek a že je toho ještě hodně před námi a je potřeba toho ještě hodně udělat, abychom ochránili bezpečí a demokracii našich občanů. A nyní bych ráda dala slovo panu zpravodaji, aby mohl zareagovat na to, co řekli naši kolegové. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já opět budu velice stručný. Já jsem si s velikou pozorností vyslechl tady tato vystoupení, ty příspěvky, které tady řekli moji kolegové. A to, co tady řekli, považuji za velice zajímavé a podnětné. Také velice děkuji za to ocenění, tady ty pochvalné poznámky, které tady zazněly, ale ona to byla týmová hra, jak už tady bylo řečeno, to mm, byl zapojen celý výbor. Ano, jedno je zjevné, že veliká priorita musí být kladena soudní a politické spol- policejní spolupráci. Já nemám pocit, jak řekl pan kolega Schmidt, že v tomto aspektu je ten text slabý. Já mám pocit, že naopak jsme se to snažili hodně posílit. Uh, Snažili jsme se jasně říci, že jenom prostřednictvím předávání informací, prostřednictvím silné spolupráce mezi soudními orgány a policejními orgány, kdy musí tedy mm, se zlepšit ta práce společných vyšetřovacích týmů, takže jedině takto můžeme chránit e, zájmy celé Evropské unie. A to jsou ty cíle, které jsme si tady jasně vytýčili a které podle mě jsou jasně vy, eh, vymezeny v tom textu. Ochrana imigrantů. Ano, to jsme si řekli mnohokrát, je to velmi emotivní téma. I před několika dny pan papež František, papež František se odebral na ostov, ostrov Lampedusa, který se nachází poblíž Sicílie, jak možná víte, a který je eh, velmi důležitým místem. A je to velmi důležité gesto, kdy on se vydal k těm nejvíce ohroženým, k těm nejvíce zranitelným, k těm nejslabším, k těm imigrantům, kteří tam jsou. A ano, toto je prostě veliký problém, který souvisí právě s kriminalitou obecně. Obchodování s lidmi je velikým předmětem organizovaného zločinu a my musíme tedy velmi pečlivě zvážit ty aspekty textu, které se tomuto věnují. Já souhlasím s tím také, že hazardní hry, nelegální sázky, často patologické jevy, tak i toto velmi často je v rukou organizovaného zločinu. My jsme o tom mnohokrát hovořili. Hovořili jsme o tom, že by se to mělo nějak ošetřit na evropské úrovni. Často eh, jsou určité rozpaky vůči některým rozhodnutím Evropského soudního dvora, který spíše v této oblasti prosazuje princip subsidiarity. Já bych chtěla jenom také zmínit tu problematiku potravinářské, zemědělské kriminality a že by i tyto činy se měly stát trestnými činy. Také souhlasím s Táňou, když vyjadřuje snahu nalézt kompromis. Ano, je to přesně tak. To ani musíme se všichni snažit, abychom nalezli kompromis. Bankovky, o tom jsme hovořili, hazardní hry, to jsme tady řekli, imigranti, to jsme také již snad probrali. Všichni souhlasíme s tím, že ta otázka úřadu Evropského veřejného žalobce, toto by mohlo být velice důležitým aspektem v boji proti organizovanému zločinu, kdy to je tedy velice důležitý cíl, ale ty časové rámce často jsou problematické mezi tím, než ještě tento úřad budeme mít, musíme se spokojit se společnými vyšetřovacími týmy. Pan kolega tady hovořil, hovořila to mi paní kolegyně Veronik Matie a já s tím souhlasím. Souhlasím i s tím, co řekla o té ekologické trestné činnosti, o té, tom ekologickém organizovaném zločinu. Dále také eh, nesmíme zapomínat eh, na další trestnou činnost, praní špinavých peněz a tak dále. Potom tady také byla zmíněny různé další aspekty, jako třeba zákaz kandidovat v politických úřadech a podobně. nebo třeba, aby bylo znemožněno těm firmám, které byly odsouzeny a sankcionovány v případě mm, korupce a praní špinavých peněz, tak aby tyto firmy se nemohly účastnit veřejných zakázek v žádné členské zemi, protože jinak tím je narušena hospodářská soutěž, tak aby tedy tito nepoctiví podnikatelé byli jednou provždy z tohoto systému vyřazeni, protože jinak to ohrožuje poctivé podnikatele. Dále, co se týče té otázky podvýboru, tak Evropský parlament se k tomu vyjádřil hlasováním, které bylo jasné a jednomyslné. Ten záměr tady jasně zazněl. Přesto, dobrá, my můžeme udělat určitou lobby, snažit se nějak lobovat na naše politiky tak, aby toto úsilí bojovat proti trestné, organizované trestné činnosti pokračovalo i v dalším mandátu, aby to přetrvalo tedy i naše funkční období a všichni jistě souhlasíme. I ostatní kolegové, kteří tady o tom mluvili, pan kolega Newton Dan, všichni hovoří o tom, že je potřeba zajistit kontinuitu a navázat na tuto velkou snahu, ochotu a úsilí Evropského parlamentu, tak aby bylo zřejmé, že tato výzva, tento problém je to celoevropská otázka, něco, co musíme řešit celoevropsky. Eh, je potřeba se tedy podělit, bránit tyto principy, tyto hodnoty a my, a tím se již dostávám k závěru, chceme skutečně mít text, který bude jasný, který bude štíhlý, který bude kompaktní, tak, a aby mohla následně na to reagovat i komise, aby na to mohla reagovat i rada na tyto požadavky tak, aby členské státy mohly zajistit harmonizaci příslušné legislativy, aby se dalo ještě mnohem lépe a účinněji bojovat proti organizované trestné činnosti. My v Itálii se o to určitě budeme snažit, budeme se snažit o nějaký společný přístup společnou legislativu tak, abychom přispěli k bezpečnosti všech občanů a abychom nastavili jasné, efektivní a odrazující sankce a postihy vůči všem těm, kdo realizují tyto zavrženíhodné činy. Já tedy tímto již se dostávám k závěru svého vystoupení. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem kolegům, kteří dnes vystoupili. Chtěl bych poděkovat i všem ostatním kolegům, kteří přispěli. Vy, paní předsedkyně, jste již tedy a další postup. Máme tady tyto další dva termíny, 9. září, 17. září. A konečně závěrečné hlasování to by mělo proběhnout 22. října na plenárním zasedání a tím by se měla završit ta 18-měsíční práce, což byla práce náročná, ale věřím, že práce, která pro nás všechny byla uspokojivá. Děkuji. Děkuji, pane, posla, pane kolego. Takže ještě jednou 9. září, 17. září, závěrečné hlasování ve výboru Krim. A nyní já bych chtěla přivítat pana Michela Levyho z univerzity v Cardiffu, kterého bych ráda pozvala tady k předsednickému stolu pan profesor nás seznámí s předběžnými výsledky eh, v rámci sekce C na téma náklady na organizovanou trestnou činnost. Debata bude probíhat tak, že nejprve dám 20 minut slovo panu zpravodaji a následně proběhne rozprava, kdy každý poslanec bude mít slovo na 3 minuty. Grazie Good morning, uh, everyone. Micro. Microphone. Okay. Uh, good morning, everyone. Um, I'm glad that I was... Uh, dobrý den. Já jsem byl rád, že jsem mohl uh, stoupit do tohoto, přijít do tohoto výboru a jsem vděčný za to, že uh, jsem tady mezi vámi po těch poměrně um, příhodných poznámkách paní předsedkyně o práci výboru chci připomenout, že um, Pat Milligan uh, zmínil, jsme všichni sálí v čekárně na smrt. Ale pro mě je potěšením promluvit o velice předběžné průběžné zprávě o práci, kterou dělám, která se týká ekonomických, finančních, sociálních dopadů organizovaného zločinu v EU, včetně Británie. Existuje jeden anglický výraz, že charita začíná doma, takové přísloví. A myslím, že také jasnost začíná doma. To jsem se snažil, já, moji kolegové, této zprávě. Hmm. nějak vám a všem, kteří si tu zprávu přečtete, prezentovat více jasnou Eh, představu o organizovaném zločinu. Hmm. Ve zbytku světa se toto moc nedělá, je, jsme v podstatě takový pionýři. Já, můj tým v ekonomice často e, používá výraz, e, že to je trest za to, že jsme první, takže toto je možná příklad tohoto principu. Mm, tady o to, generovat co nejlepší tedy odhad, nikoli jenom hádat, o jaké jsou ekonomické sociální náklady organizovaného zločinu a jaké to má eh, důsledky pro vás. My eh, pracujeme na konfekčním rámci a v další fázi budeme eh, hovořit o materiále, který byl publikován. v této věci a některé klíčové oblasti, které jsme identifikovali jako možné, plus výhrady, které máme jako spolehlivost otázky dat a také, eh, jak myslíme, že ta data by se, by se dala využívat. Analytický rámec bude eh, to rozdělit na takzvaný mm, tržně zaměřený a Mm, takzvaný predátorský zločin. Predátorský zločin má konkrétní oběť. Zabití, krádež, loupeže, přepadení, tyto věci. A podvody. E, a tržně jaksi orientovaný zločin, což je třeba obchodování s drogami nebo pašování lidí můžeme to zase rozdělit na přímé a nepřímé náklady, na soukromé, parokiální a veřejné náklady. Co myslíte, co, co je to parokiální? To znamená, to jsou, to trestná činnost, která eh, se děje ve nějaké společnosti mezi lidmi, kteří se znají, eh, kteří eh, jsou v nějakém spojení když třeba dojde k vraždě nebo znásilnění, tak eh, všichni, kdo eh, znají eh, ty, ty zúčastněné, jsou um, víceméně tím postižený. Dále kontrola směrem nahoru nebo směrem dolů a náklady na reakci. Eh, často mm, čteme v novinách o tom, že někdo byl zabit nebo přepaden třeba jenom pro, pro jedno euro. Měli u sebe jenom několik eur. A to vlastně jenom zhoršuje ten zločin. Tady ale se díváme na něco, ehm, co je v daleko větším rozsahu. Například um, zločin um, predátorského typu, kdy uh, je trest za to, že někdo ne, ne, nezaplatí uh, výpalné nebo um, se um, tržní zločin, že někdo ničí železnice, uh, uh, kolej, železniční kolej, aby prodal uh, nějaké kabely. Kybernetické útoky, hmm jak je v příloze mé zprávy, tam jsou zisky vysoké, ale ztráty jsou mnohem větší než zisky. Um, pašování lidí, vyhazování toxického odpadu, toto všechno vyvolává obrovské náklady pro společnost, které jsou daleko vyšší než ty zisky, které z toho ty zlo, zločinci mají. I když, jak řekl polský delegát, Konfiskace je důležitou součástí. Nicméně nikdy nebudeme konfiskovat stolik, i když zapomeneme na to, že zločinci vykládají, vynakládají velké částky peněz. Um, abychom eh, třeba kompenzovali nebo zaplatili ekologické škody způsobené. Se ty tržní zločiny, ehm, drogy, pašování migrantů, nákupy padělaného, modního, jiného zboží, ale nikoli falešných léků, protože obvykle lidé nevědí, když si to kupují, že jsou padělané ty, kdežto Mm, kabelka Prada, která je velmi levná, tak tam lidé vědí, že nejsou pravé. Jsou to mm, trošku jako kontrakt na služby. Takže ty škody mohou být jednak hmatatelné, korupce, násilí, anebo nehmatatelné, e, e, mm, obavy z e, ilegální imigrace nebo zotročení ne mládeži závislé na drogách, hazardu nebo online pornografii. Efekt organizovaného zločinu je větší, pokud nikdo nemá, eh, neexistuje nikdo, na koho se mohou oběti a další eh, dotčení obrátit, eh, kde najdou pomoc proti výhruškám zločinců a podobně. Eh, Dále vzhledem k tomu, že mm, tolik zločinců splňuje kritéria mm, mluvy z Palerma, Ehm, protože tolik teda toho zločinu splňuje toto kritérium, tak se musíme rozhodnout, zda chceme používat zorganizovaný zločin eh, jako termín ve smyslu mafii, ehm, mafie, organizované zločinnosti mafie, která většinu lidí považuje za velice nebezpečnou pro společnost, kromě mafiánů samotných, a nebo mnohem nižší, jaksi volnější termín organizovaný zločin, eh, což eh, jsou třeba sítě lidí, kteří se znají nebo neznají, ale spolupracují trestních zločinnosti, eh, což je něco, co někteř, většina lidí vůbec nepovažuje za organizovaný zločin, ale odpovídá to definici palermské úmluvy. Tedy mm, z ohledu na solo podvody, které jsou obvykle mohou být malé, až mohou být v řádech mnoha milionů euro. Um, ta uh, druhá definice uh, je součtem všech uh, zločinností, zločinů v Evropě plus náklady, které vyvolávají uh, snaha zločinců kontrolovat geografické území a, um, a řetěz dodávání nelegálních komodit. Takže toto je takový přehled různých typů organizovaného zločinu. Nebudu zacházet do detailů, ale je tam, hmm, to se očekává, je to plus ekologická no, činnost a podobně. Takže takto jsme to rozdělili na různé oblasti a druhy. Pak tady vidíte typy organizovaného zločinu, které navrhujeme, že vyloučíme z té studie budeme o nich mluvit v rámci těch jiných typů, které jsou v levém sloupci. Praní špinavých peněz, kyberkriminalita, korupce, identit, podvodná, falešné identity a násilí. To všechno Europol, Světoekonomické fórum a já mm, nazýváme jaksi pomoc nebo, nebo na pomocné činnosti, vedlejší činnosti, protože jinak bychom to počítali dvakrát. Co se týče těch náklad, ty náklady bychom vlastně počítali dvakrát. Eh, když se podíváme na náklady drogově, eh, drogové zločinnosti, Mm, je obtížné, jaký podíl škod způsobených drogami lze přičítat organizovanému zločinu. V podstatě veškerá nelegální užívání drak je umožněno organizovaným zločinem od místní na nadnárodní úroveň, takže všechny um, všechno, co vyplývá z nelegálního používání drog, je součástí nákladu na organizovaný zločin. A některé tyto náklady jsou alespoň částečně um, součástí těch trestných činností a Eh, velkou obchod v podstatě a vyšší úroveň toho distribučního řetězce je složitější organizace. Na nižší úrovni jsou to jednotliví prodejci, často eh, pracují pro sebe, jsou to často i uživatelé drog. Eh, ty často ani nesplňují definici palemské umluvy. Náklady tedy, počítání nákladů, to je věc, kterou se pokusíme udělat během léta. V naší eh, konečné zprávě ehm, to bude to trošku obtížné, ale některé ehm, typy drog budou součástí této zprávy. Konopí, amfetaminy, kokain, jakékoliv formě a heroin. Další drogy by byly příliš ambiciozní, protože nemáme dostatečné znalosti o nich. A není jak si naším úkolem vymýšlet si nějaká čísla. To jsou tedy náklady drogové trestné činnosti, které budeme počítat. Je tady velká Eh, diskuse v ekonomické literatuře o těch, o kterých aspektech nákladů bychom měli, které bychom měli tedy zohlednit. Například, když eh, máte určité eh, prostory, kde se mohou mm, píchat injekce, tak to snižuje náklady, protože to snižuje výskyt HIV a dalších zdravotních komplikací, které souvisí s eh, tímto typem eh, neužívání drog. Podvody, tam eh, tom se hodně pracuje, na náklad, se počítají náklady na korupci, protože já jsem v korupčním výboru, tak také protože jsem poradcem v těchto věcech. Mm, Vy ovšem nepotřebujete, abychom znovu vynalézali kolo, ale my se na ta čísla podíváme, až budou finalizovány. Náklady na podvody se týkají um, občanů v rámci EU, jak občanů, tak těch, kteří tady žijí, ale nejsou občany. Centrální, regionální komunální administrativa, včetně rozpočtu Evropské komise, charity a orgány třetího sektoru jsou také důležité, kde jak si ztráta důvěry v charity, která je výsledkem podvodů, které jsou spáchány buď jimi nebo proti nim, může velice ovlivnit eh, úroveň dárcovství, což je významný sociální ekonomický dopad. Evropské podniky, když to je technicky obtížné, co dělat s dotacemi mm, evropských firm v zahraničí a co tedy s mm, evropskými mm, pobočkami třeba amerických firm. To je kontraverzní věc Google, Amazon, i když jsou v podstatě americké, tak z důvodu daňových mm, jsou v EU. Takže potom to je technická otázka těch eh, ceřných společností nebo poboček, kterou se také snažíme řešit. Dále organizační náklady mm, proti podvodům a také náklady eh, justičního systému za trestní stíhání podvodů, které vzniknou, když bude evropský státní zástupce. Takže to jsou důležité otázky. My jsme v Británii na tom pracovali a jiná evropská data nejsou tak k dispozici. Děláme všechno, co budeme moci pro váš výbor. A tady tři různé dimenze rizik. Jak ekonomické náklady, tak dopad na oběti a na třetí strany, které um, jsou ohroženy těmi podvody, třeba eh, s krádežemi identity. Eh, jaký eh, dopad má, když ty oběti nejsou občany? To je důležitá otázka. Jaké jsou demografické eh, znaky obětí? Jaký to má dopad? Evropa má stárnoucí populaci, je škodlivější, když jsou páchány podvody proti Eh, starším osobám, mezi něž se také počítám sám, když již nemají před sebou příliš mož- mnoho času produktivního věku, aby dostali zpátky o to, co přišli, anebo zda je to škodlivější, když je oběť eh, mladý člověk. To je otázka, kterou ekonomové neřeší, ale to jsou všechno důležité otázky. Je Eh, horší, když už máte velice málo a jste obětí podvodu, anebo když máte hodně a přijdete o víc. Um, druhá oblast. Um, jaké riziko, jak prezentují média eh, riziko? Média velice zkresleně to prezentují. To vytváří novou realitu, jinou realitu, kterou vy jako politici a já jako akademik eh, musíme reagovat na ní. Pak jsou tady přetrvávající rizika, vyplývají z eh, toho typu osob, která páchají finanční trestné činy. To jsou um, organizovaní zločinci, kteří nemají žádnou sociální odpovědnost a mají rostoucí přístup k mm, lidem, kteří jsou skorumpovatelní. Um, především v recesi to narůstá tento problém. Já osobně jsem skeptik, co se týče tvrzení, že Evropu drží nad vodou v recesi pouze Mm, špinavé propírané peníze ze zločinnosti. Ale je to jistě důležitá otázka. Zda jsou vyšší rizika v době recese. My se vám snažíme prezentovat takový přehled nákladů organizovaného zločinu a já doufám ale, že to využijete jako, jako základ pro další úvahy v Libe a jinde. Na hodnocení toho, zda jsou věci lepší nebo horší. Jedna z těch věcí je, zda se to zhoršuje z důvodu recese, více lidí je ochotno nechat se korumpovat – a především ve finančním sektoru někteří mohou na to reagovat, že mnoho lidí dříve také bylo ochotné před recesí se nechat skorumpovat, ale když lidé zápasí o udržení životní úrovně, tak e, možná více podléhají pokušení. A pokud zločinci věří, že více lidí bude akceptovat nabídky, tak budeme svědky nárůstu praní špinavých peněz podvodů jako um, důsledek toho. Další věc, či eh, otázka je, jak vynákládají své peníze. Možná víc nám vadí, když eh, peníze půjdou na terorismus, politickou korupci nebo než, než um, reinvestice Pak se musíme vrátit k té otázce, té otázce konfiskací. Často spíše to utratí, než by to reinvestovali. Nejsou, nemají přílišnou protestantskou etiku, aby spořili na další časy. Další oblasti, kterým se zabýváme, jsou náklady na pašování lidí, což je významné téma. Škody, které jsou způsobeny těmi, těm obchodníkům s lidmi, a často je tady eh, obtížné rozlišovat mezi pašeráky a obchodníky. Dále lidé nebudou, by neplatili za to, aby byli pašováni pokud by věřili, pokud by se domnívali, že budou totálně eh, zneužiti. Nejenom oni, ale i také budoucí um, v Číně, v Moldávii, v Libii, v jiných komunitách by neplatili velké částky za to, aby se dostali do Evropy. Často se zadluží celé jejich rodiny, pokud by neč- čekali, že budou schopni najít zde v Evropě práci a splatit, co si půjčili. Takže se zdá jasné, že ne, že jsou náklady, ale eh, z čeho ty náklady vyplývají? Jsou to náklady pro Evropu z toho, že to žijí nelegálně, že eh, neplatí daně, ale oni zase dávají peníze svým rodinám doma. Tady se, se stačí podívat na ty eh, převody mm, peněz z západu přes Western Union, abyste viděli, kolik zemí mimo Evropu zá, vlastně závisí na těchto takových nelegálních um, záležitostech. Takže je velice obtížné spočítat náklady na pašování, obchodování s lidmi. Není to všechno totálně eh, mm, špatné, protože i když ty jejich pracovní podmínky jsou špatné, mohou být stále lepší než v jejich eh, domovských zemích a proto platí za to, aby se sem dostali. Takže to je trestná činnost, je to důležitá trestná činnost a počítání nákladů bude naše práce. Pak je tady eh, trestná činnost eh, užívání duševního vlastnictví. Již jsem vám dal nějaké, nějaká data. Mm, to je velice nákladné. Mm, padělání měny. Zase, ti, to jsou um, ty, ty pomocné činnosti jako kybernetická činnost, praní špinavých peněz, korupce, to násilí, to je všechno, to jsou věci, které se budeme, budeme řešit jiným způsobem, to vlastně umožňují jiné páchání jiných trestních činů. Eh, když eh, ty, ty oběti, které mají ty, ty zločiny, které mají oběti, tak tam jsou nejenom e, přímé náklady, ale také e, ztráta životu, produktivity a podobně. Jsou e, je určitá míra dopadů, ehm, nebo zaměřit dopady organizované zločinnosti na oběti a ehm, lidi, kteří jsou postiženy, ale nejsou přímý oběti. Nelze měřit um, výhody pro, jaké benefity z toho mají ti pachatele a kolik by eh, bylo teoreticky možné skonfiskovat. Náklady na organizovaný zločin nejsou adekvátní pro určení Mm, zdrojů potřebných na trestné stíhání, protože dopad kontrolních opatření na ztráty a typy zločinnosti musí být eh, zohledněn a naše znalosti těchto věcí jsou příliš malé. Takže nevíme, jak řekl pan Newton Dan, zda eh, pokud by se z Europolu stal vyšetřovací orgán, eh, i kdyby se to stalo, musíme spočítat, jaká nebo kolik, o kolik by to snížilo zločinnost. Naše studie vám může dá přinést užitečná data, ale ta vazba mezi mm, orgány trestním řízení a e, v omezování zločinu je složitý je složitá. Ještě nikdo to nevyřešil, nikdo to nevyskoumal v Evropě, eh, ale je to velmi důležitý aspekt. Takže děkuji za vaši trpělivost, eh, že jste vyslechli tuto předběžnou zprávu a těším se na eh, otázky, které můžete mít. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore Levy, a rovnou zahájíme diskusi a slovo má pan kolega Bill Newton Dunn. Děkuji, pane profesore, děkuji mnohokrát za velice zajímavou prezentaci. Ale teď je otázka zní, kdy to dokončíte? Máte před sebou veliké množství práce a náš výbor končí svoji práci letos na podzim, čili budete pro nás ještě něco mít, abychom to zapracovali do naší zprávy, nebo tato obrovské množství práce vám bude trvat rok až dva roky, či snad ještě déle, takže to je jedna otázka. A pochopitelně to, co vy byste nám mohl poskytnout, by bylo jistě velice cené. A potom druhá věc, taková menší věc. Organized international crime, which is what we're looking at. So I wonder provinční. Chci se zeptat tady na tu definici, co máte pocit, že to skutečně spadá do té trestné činnosti? Chceme se to, chcete se tomu věnovat? Není to kritika, možná jenom takový podnět, že by to trošku snížilo vaši zátěž. A konečně ještě jedna věc. Chci se zeptat, do jaké míry by taková evropská FBI byla, F, byla kolik by toho ušetřila? Protože my jsme se tady snažili tady, eh, v té vaší zprávě jde o nějaký výpočet nákladů na trestnou činnost a ono to vypadá, že to půjde až do nějakých trilionů triliony finančních prostředků, když tam dáte v potaz všechno, praní špinavých peněz a tak dále. A když si vezmeme nějakou evropskou FBI, tak dejme jim třeba roční rozpočet miliarda euro. A teď otázka zní, kdyby oni ušetřili jedno procento z toho trilionu, tak už každý rok by krásně sami sebe zaplatili, i kdyby nebyli zcela efektivní. A přesto podle mne by to hodně věcí změnilo. Podle mne návrat investice, kdybychom vytvořili nějaký nadnárodní policejní sbor, by bylo velice, velice přínosný pro celou Evropu. Čili my jako politici máme na starost přesvědčovat veřejnost a také letargické národní vlády, že je potřeba s tím něco dělat. Takže ještě zpátky první otázka. Jak brzy můžeme dostat vaši zprávu a všechny ty údaje? Sorry, no. okay. Adesso la collega. Dále paní Barbara Weiler. Já mich hat auch. Ano, nejdříve vás chci pozdravit, pane profesore. My jsme se již poznali v Berlíně při eh, jedné konferenci. Jsem velmi ráda, že jste nyní eh, také v Bruselu. A to proto, eh, co jste řekl jako otázku na závěr co by přinesl státní eh, evropský žalobce a když si vzpomínám na to, o čem jsme diskutovali v Německu, v Berlíně, pak jistě není dostačující, když bojujeme proti zločinnosti na národní úrovni. Pro určité druhy kriminality to je smysluplné, ale v hospodářské kriminalitě je, myslím, absolutně nezbytné postupovat jinak a s tím bychom snad mohli začít. Je tedy nutné Eh, přemýšlet o eh, evropském potírání eh, trestných činů. Trošku jsem byla překvapena vaším pesimistickým pohledem na věc Kledete otázku, ale říkáte, že to není jisté, zda to něco donese. Mějte tedy o ty peníze a jak říkal byl, možná, že ty eh, peníze, které jsou zapotřebí pro vytvoření evropského žalobce, dostaneme zpátky, ale spíš mě jde o eh, to odstrašení. Eh, zločinci si myslí, že v Evropě i mimo Evropu mohou bez jakého vě jakéhokoliv většího ohrožení eh, být činní, eh, když eh, ve své zemi, kde známe zákony a když vidí, co nám hrozí, když se tedy dostaneme do jiné země, kde je to trošku uvolněnější, tak můžeme peníze využívat eh, pro sebe sami. Eh, to je jejich pocit. Ale kdybychom měli evropskou instituci, která by měla kompetenci spolupracovat s neevropskými státy právě ohledně praní peněz a daňových oáz, pak eh, není důležitým faktorem jenom to, co bychom dostali zpátky, ale také celkový hospodářský faktor. Prosím, vyjádřete se k tomu ještě. Děkuji. Děkuji a slovo má paní poslankyně Majer. Meine beiden Vorredner Stejně jako mý předřešníci bych chtěla se dotknout eh, této otázky eh, ne tedy Evropského FBI, ale eh, podobné instituce. Já bych já poprosila o jasné vyjádření v tom smyslu, jak to říkala kolegyně Newton. Máme v Europolu pro potírání organizovaného zločinu velmi málo prostředků k dispozici a když 27 20 států má být koordinováno, aby eh, se tedy eh, dokázali věnovat koordinaci eh, v pronásledování organizovaného zločinu v několika zemí a máli to být skutečně pádné, pak je to obtížné. Například podvody v oblasti DPH si vyžádají velké velké prostředky, eh, jsou to eh, miliardové částky a částečně je to také dáno eh, organizovanou zločinností. A když tam je pouze 12 mužů a žen, kteří v této oblasti pracují pro celou Evropu, tak je to skutečně málo. A já bych ráda slyšela nějaké jasné slovo o tom, Eh, že přiměřené personální obsazení by mohlo zajistit to, aby více finančních prostředků EU bylo chráněno, aby bylo možno lépe koordinovat činnost eh, také se národními eh, státními zástupci. Děkuji, slovo má pan poslanec Ziobro. Děkuji mnohokrát. Tato prezentace byla mimořádně zajímavá. Já jsem ji sledoval velice pozorně. A také bych rád položil jednu otázku. Vy se možná tomu ve své analýze také eh, chcete věnovat. Je víceméně zjevné, že trestná činnost sebou nese náklady, krádeže či jiné. To je možné jasně vyčíslit, ale potom jsou tady i další související přidružené náklady, jako je ztráta důvěry například. Může třeba dojít k tomu, že v určité komunitě, v určitém společenství jsou občané přinuceni k tomu, aby si instalovali alarmy a různá jiná ochranná opatření, což ovlivňuje bezpečí života občanů. Zejména pokud je taková trestná činnost hodně rozšířená. Takže e, trestná činnost sebou přináší mnohem dalekosáhlejší nepřímé náklady, ještě nad rámec těch přímých nákladů trestné činnosti. Vy jste také analyzoval náklady na výpalné a to, že to vede k odrazování podnikatelů od investic. Já to vidím třeba v Polsku, například v oblasti staveb, stavebnictví. Polsko obdrželo veliké finanční prostředky na projekty infrastruktury, ale máme u nás, respektive došlo u nás k tomu, že zkrachovalo nějakých 200 firm ve stavebnictví, protože ty prostředky nebyly těmto firmám vyplaceny včas. což má odrazující dopady na podnikatelskou činnost. Takže toto opět vede k nedostatku důvěry a ovlivňuje to negativně hospodářský růst a hospodářskou činnost. A potom ještě jeden aspekt, a to je ztráta eh, důvěry orgánů činných trestním řízení, toho systému trestní justice obecně, soudy, státní zástupci. kteří by měli pracovat pro dobro občanů, měli by chránit občany proti trestné činnosti. A také to přináší větší náklady pro občany, kteří se chtějí chránit. Čili já jsem si říkal, zda se také budete nějak zabývat těmi náklady na ztrátu důvěry. Děkuji a slovo má pan poslanec Jakolíno. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme si velice pozorně eh, vyslechli vaší prezentaci. Omlouvám se, že jsem tady ke konci vaší prezentace nemohl být, ale já přesto velice vítám váš přístup a vaše pojetí celé této otázky, která je tak důležitá pro náš výbor. A je důležité, že hovoříte o celoevropském problému, o celoevropské výzvě. A jedině takto můžeme lépe vyčíslit náklady těchto zničujících eh, aktivit, které jsou také tak škodlivé pro celou naší ekonomiku. Vy jste hovořil o organizaci, o různých těch o modelech uspořádání. Hovořil jste také o tom, jaké by byly náklady související s tím, kdyby se měly o tomuto jevu účinně čelit. A já mám dvě otázky. Do jaké míry spadá eh, do těch nákladů na trestnou činnost také mm, takzvaný deficit v přitažlivosti některých regionů, které jsou zcela prorostlé trestnou činností a kde pochopitelně konkurenceschopnost zejména malých a středních podniků je naprosto narušena a ochromena přítomností trestných zločineckých skupin. Čili zda nějak vezmete v potaz právě tento náklad, tedy související se s výrazným snížením konkurenceschopnosti určitých území. A druhá otázka, do jaké míry by, mohly mít, eh, by mohlo mít dopad postupné zbližování v jednotlivých evropských legislativ eh, v boji proti trestné činnosti, organizovanému zločinu. Do jaké míry by to mohlo snížit ty náklady na trestnou činnost. Samozřejmě byl by to postupný proces, prostus, proces takzvaně step by step, krok za krokem a již v rámci určitého časového rámce, ale zatím žádné přesné časové lhuty nemáme. Děkuji a konečně paní poslankyně Tomasič. Thank you very much, Madam Speaker, and thank you for a... Děkuji, paní předsedkyně. Pane profesore, nebylo by uh, levnější. Um, eh, zavést nulovou toleranci korupce všech, kteří zastávají veřejné funkce, protože, jak víme, tak mm, na boj proti korupce potřebujeme mít velice dobrý tým který by proti tomu bojoval. Děkuji mnohokrát paní poslankyně Tomaseč a nyní bych ještě jednou dala slovo panu profesoru Levimu, aby mohl zareagovat. Děkuji. Uvidíme, zda vaše otázky nebyly lepší než moje odpovědi. Eh, děkuji každopádně za velice zajímavé um, otázky, které se pokusím zodpovědět. Doba trvání tohoto projektu je do konce září, takže proto jsem, proto to je asi ten důvod. To je poměrně krátká doba na to něco takového, ale já nejsem alchymistou, já si nevymýšlím falešná data abych jenom abych odpověděl na otázky. Možná, že tam budou nějaké nevyřešené problémy, které nemůžeme magicky uh, zodpovědět a prostě poskytnout proto, že jsou prostě jenom potřeba. Ty parokiální nebo provinční problém, to, tady jsem dostatečně nekomunikoval, eh, to jsou náklady, místní komunitě. Nikoli eh, mm, toho zločinu provinčního, to jsou náklady té blízké komunity, těch, kteří jsou blízký, eh, blízký tomu eh, zločinu. Například Ponzi pyramida, mm, prodejní pyramida, kdy lidé rekrutují své přátelé a sousedy, aby Eh, kteří se nakonec stanou obětí toho, čeho si, si myslí, že bude ziskové, ale nakonec se to ukáže být eh, podvodem. A nebo zabití, vražda zase konkrétně postihne lidi v té lokální místní komunitě. Tak tady padlo několik otázek, mm, včetně otázek paní Weiler, eh, FBI, evropské FBI. Um, ehm, jistě je potřeba více policejní přeshraniční aktivity. A Evropská komise ve své moudrosti rozjela mm, eh, eh, projekt, který zvažuje využívání těchto kompetencí Každopádně je třeba dělat víc přeshraniční vyšetřovací práce. V tom jsem nebyl skeptikem. Ale chtěl jsem říci, že metodologie mm, pro poskytování více policejní činnosti méně uh, činnosti je, do, není dostatečně rozvinutá, jako tento typ výzkumu. A nemám osobně pochybnosti o tom, že je potřeba více zdrojů. Více eh, lidí v Europolu je asi 12 lidí a Ehm, my musíme zajistit, aby ti lidé, kteří jsou k dispozici v členských státech, lépe spolupracovali, jak v zemích cílových, tak v zemích původu, aby lépe spolupracovali v rámci mimo Unii. Ale to, o tom není můj současný projekt. Úplně souhlasím s tím, co jste říkali z podvody s mm, z DPH. Já jsem při 40 lety dělal doktorát a moje dizertace z dnešní práce se týká organizace eh, podvodu s bankroty. Mm, tehdy jsem řekl, že to je organizovaný biznis a legislativa, která pochází již ze 16. století, kriminalizuje E, to, aby lidé okradli věřitele a utekli do zahraničí. To není moderní fenomen. To je e, ale věc, která se zhoršila výrazně. Mm, trestní stíhání těchto věcí je nedostatečné v Unii jako celku. Takže ehm, já plně souhlasím s tím, že tady musí být nějaký odstrašující prvek, pokud se všichni budou myslet, že to je ne, nehrozí nic, že nejsou trestně stíháni, že nejsou ani, se jich netýkají mechanismy v občanskoprávní eh, vymáhání, odškodnění za jejich zločiny a praní špinavých peněz, tak bude více zločinů pácháno. Stráta eh, důvěry eh, my se pokusíme mm, přijít s nějakým měřením tohoto. Možná nebudeme schopni to vyjádřit v absolutních číslech. Obvykle já v absolutním číslům moc nevěřím, protože mm, ti, kteří mm, velic, mm, absolutních číslech vyjadřují nehmotné věci, mm, tak to je obtížné. Ale já souhlasím, že je to důležité, to významné téma, ta, ty vedlejší škody, které e, jsou výsledkem trestné činnosti zločinu. Nulová tolerance vůči těm, kteří zastávají veřejné funkce To je morální otázka. Nemyslím, že kriminologická věda má odpověď. Zda je rozdíl, když máte nulovou nebo 0,5 toleranci. Eh, často eh, snaha o absolutní integritu vás může zavést do eh, stanovení priorit jiných, než jsou ty věci, které jsou nejvíce důležité. A součást tohoto postupu vám pomáhá posuzovat relativní závažnost jednotlivých dimenzí organizované zločinnosti. Takže když budeme stíhat všechny kvůli malým částkám, možná nebudeme mít zdroje, na to vzhledem těm omezením, které, které jste mluvili, abychom stíhali obtížnější věci, ne nutně ty uh, velké ryby, ale ty, kteří jsou zapojeni do složitých sítí. Pokud využijete všechny zdroje na malé problémy, pak, nemáte, pak vám nezbývá nic na řešení těch velkých. Takže to je, vidíte, vypadáte trošičku um, zaraženě, musím říct. Když máte finitní zdroje, musíte se rozhodnout, na co je vynaložíte. Pokud eh, je um, nějak vynaložíte, je to politická, špatně je to politická realita, to je smutné, ale pravda. Žádná země v Evropě nemůže uh, Eh, stíhat všechno, veškerou trestnou činnost. Musíte učit priority. Já se vám snažím pomoci. Pokud žijete i v zemi, jako je Itálie, nemůžete řešit všechno. Musíte se rozhodnout, zda půjdete po těch velkých rybách jako Europol nebo po těch menších. Já jsem pro nulovou toleranci, ale zda tuto eh, nulovou toleranci eh, mm, jak si manifestujete v trestním stíhání, to je pro mě jiná otázka. Děkuji, pane profesore Levy. Já bych chtěla při této příležitosti připomenout, že právě během schůze koordinátorů jsme zvažovali možnost a vhodnost zadání takovéto studie, přičemž jsme věděli, že závěrečná zpráva nedorazí dostatečně včas pro to, abychom ji mohli zakamponovat do naší práce. Ale také jsme udělali ještě určitou jinou úvahu, a to sice, že jsme se domnívali, že bude vhodné, když tato studie bude k dispozici a dáme ji k dispozici také výboru LIBE. Takže my tedy nyní si počkáme na závěrečné výstupy této studie a následně ji dáme k dispozici i dalšímu výboru, výboru LIBE. Já tedy děkuji mnohokrát panu profesoru Lévimu za tyto informace a budeme se těšit na to závěrečné setkání. Bile, chceš něco říct, prosím? Ano. Já zcela respektuji to, co řekla paní předsedkyně, to je naprosto v pořádku, ale říkal jsem si, zda bychom nenašli nějakou příležitost ještě před tím plenárním hlasování vyslechnout si pana profesora, aby nám udělal nějakou stručnou prezentaci s těmi, je, ta jeho zjištění, abychom měli možnost se s tím seznámit a jistě by to bylo přínosné pro všechny. Tak to mne jenom toto napadlo. a, I am, uh... Eh, ano, takže kdy ale má proběhnout to konečné hlasování? 17. září. 17. září ve výboru, 17. září ve výboru. Tak já se pokusím to zvládnout, pokud to bude možné. Teď tady nemám sebou svůj diář. A vím, že mám ještě něco jiného v té době v Mexiku. Dělám také studii zaměřenou na to, jakou podnikatelskou činnost může dělat organizovaný zločin v Mexiku. Ale ze všech sil se vynasnažím, abych to zvládla. Pokusím se, abych vás mohl seznámit s nějakými daty ještě tedy před tím termínem. Děkuji. Děkuji profesora Levy. A já nyní otevírám poslední panel tohoto setkání, kde máme zástupce Europolu, které tímto vítám k předsednickému stolu. Je to Michel Rischenbecker, vedoucí oddílu pro závažnou trestnou činnost a dále další kolega, který se specializuje na organizovanou trestnou činnost v Itálii. Tito dva zpravodajové nás seznámí s velmi důležitými podklady, seznámí nás se zprávou posouzení hrozeb italské organizované trestné činnosti. A je to tedy, jsou to stejné hrozby, s nimiž musí čelit celá Evropská unie i celý zbytek světa. Dále bych chtěla ještě zdůraznit jednu věc, a to je takové mé osobní hodnocení, a to sice, že tato zpráva, kterou já osobně považuji za mimořádně důležitou, za určitý milník, který bude představovat skutečně zásadní revoluci. A to sice proto, že do posud se pozornost zaměřovala na to, co velmi často bylo definováno jako jakýsi regionální problém nebo následně národní problém. A e, tím se e, demontuje ta poslední hráz, ta poslední bariéra, která ještě, která ještě jaksi bránila e, širšímu celoevropskému povědomí řešit tady tuto organizovanou trestnou činnost e, italské mafie, italskou organizovanou trestnou činnost. Čili proběhne to jako vždy. Každý zpravodaj bude mít k dispozici 20 minut. A ne, tak je to jinak. Omlouvám se, zmílila jsem se, říkám paní předsedkyně, 20 minut máte k dispozici celkem oba, čili 10 minut každý z vás. Následně tady budou otázky našich kolegů a potom zase vrátíme slovo znovu mám. Takže slovo má pan Michel Roženbakr. Thank you very much, Chair, and good afternoon, everybody. Um, and particular thank Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji všem uh, za to, že jste pozvali zástupce Europolu na tuto schůzi. A také bych vás chtěl poz... všechny pozdravit jménem pana kolega Roberta Inrajta, který všechny zde velice zdraví a omlouvá se, že na se dnešní schůze nemůže zúčastnit bychom dnes vás chtěli seznámit s nejnovějším eh, posouzením hrozeb italské organizované trestné činnosti vypracovaného Europolem. A je to dokument, který jsme projednávali eh, s paní Alfano již několikrát a kolega mě tady požádal, abych velice poděkoval paní předsedkyni za její osobní nasazení a angažovanost v této věci. Europol tuto posouzení hrozeb nerealizoval jenom nedávno, ale my jsme eh, se to věnovali také v květnu, kdy jsme e, spustili s italským policejním šéfem takový nový projekt, který by se měl zaměřovat na konkrétní skupiny organizované trestné činnosti, takže ta práce už začala. A pan Elero, který sídlí vedle mě, je vedoucím tohoto operačního týmu. Já věřím, že tedy budeme moci se ještě lépe zaměřit a bojovat s eh, organizovanou trestnou činností italského typu. A doufám, že snad vám budeme moci také brzy sdělit první pozitivní výsledky. Takže ještě než přistoupíme k tomu posouzení hroze, předám slovo svému kolegovi, ale jenom několik struč, slov stručně k činnosti tohoto výboru. Europol považuje tento výbor za velice důležitý, protože organizovaný zločin, korupce a praní špinavý peněz vedou k velikým škodám v celé Evropě, poškozují evropské občany a musíme učinit příslušná opatření, abychom s tím bojovali toto potvrzuje také celá řada posouzení hrozeb, které eh, realizuje v nedávné době Europol. Jsou to velice podrobná a sofistikovaná posouzení hrozeb organizované trestné činnosti v rámci celé Evropské unie. Co jsme zjistili, je, že skupiny organizovaného zločinu, jako třeba mafiánská združení, sehrávají velice důležitou úlohu v oblasti trestné činnosti v Evropské unii. Na základě několika e, posouzení hrozeb nedávná rada JHA stanovila priority v této oblasti pro nadcházející kroky a to pochopitelně představuje také určitou politickou snahu řešit tedy tuto organizovanou trestnou činnost. Abych možná uvedl jenom několik údajů e, o tom, co bylo nalezeno v rámci tohoto posouzení hrozeb, tak Europol zjistil a odhaduje že v celé Evropě působí přibližně 3600 organizovaných skupin. Vidíme také velikou změnu v chování a ustavení těchto skupin. Tyto skupiny jsou mnohem více globálně aktivní, jsou mnohem flexibilnější a adaptibilnější. Jsou to skupiny, které reagují na právní mezery, mezery v právních systémech, také se zaměřují na nové trestné trhy, kde vidí vysoké příjmy a nízká rizika jsou to eh, často propojené, skup, propojené skupiny v tom smyslu, že páchají různé typy trestné činnosti, vzájemně spolu spolupracují na globální úrovni, takže je tady opravdu veliká spolupráce mezi těmi organizovanými skupiny, skupinami. A to je typické i pro ty skupiny italského typu, že spolupracují se skupinami, které operují jednak v jiných regionech a také v jiných sektorech, v jiných odvětvích trestné činnosti. Jsou to skupiny, které jsou velice vynalézavé v tom, aby využili všechny možné faktory pro páchání své trestné činnosti. Jedna, jeden z těch aspektů jsou dopady hospodářské krize v Evropské unii a vidíme jasnou vazbu mezi eh, hospodářskou, trestnou čin, hospodářskou krizí a organizovaným zločinem. Organizovaný zločin má dopady na hospodářský růst a obnovu. Například zastrašování a korupce může vést k narušení tržního prostředí. Investování nelegální výnosů, a to je také typické pro ten italský typ skupin, e, narušuje mm, běžnou konkurenci, konkurenceschopnost, ale také takové trestné činy, jako třeba padělání, narušují důvěru e, spotřebitelů a také výnosy řádných podnikatelů a dále obchodování s lidmi, to zase souvisí s, velikou poptá- s velkým nárůstem poptávky po levné pracovní síle. Ovšem, eh, organizovaná trestná činnost nekrade, jak si nemá dopady jenom na občany, ale také na celé státy. Například, když se vezmeme případy podvody, eh, podvody v oblasti DPH nebo v oblasti uhlíkových povolenek, tady hovoříme až o nějakých pěti miliardách euro, nebo eh, třeba KPMG odhaduje ztráty 11 miliard euro v roce 2011 v oblasti pašování cigaret. A i jiné ztráty v jiných odvětvích se pohybují v rádech miliard euro. Je tady zde tady riziko mm, toho cyklu, kdy na jedné skupině to nešťastné hospodářské prostředí generuje nové, ekonom, nové organizované skupiny a ty zároveň dále zhoršují to řádné ekonomické prostředí. Ono se o tom již v tomto výboru hovořilo, že také to má dopady na, následně na zdroje, které státy mají k dispozici na boj s trestným zločinem, s organizovaným zločinem. Ty náklady někdy nejsou náležitě chápány, náležitě vyčísleny a právě proto Europol velice podporuje ten návrh zprávy a ta doporučení předložená tímto výborem. Jsme přesvědčeni, že přispějí k posílení reakce Evropské unie na organizovaný zločin a ke zmírnění jeho dopadu na společnost. Europol vítá zejména výzvy k legislativním návrhům, které by stanovily společnou definici organizovaného zločinu, což by také zahrnovalo trestný čin združování se ze zločineckých organizacích a podílení se na nich. Také je potřeba zlepšit předávání informací o zmražování a zabavování aktiv a e, hotovostech, protože právě toto jsou důležité cesty pro to, jak vrátit zpět do příslušné země výnosy z trestné činnosti. Co se týče e, znovu získávání aktiv, tak my se domníváme, že každý členský stát by měl zřídit jakýsi centrální bankovní rejstřík a příslušný úřad, tak aby se mohly vyměňovat informace s Europolem. Europol má několik doporučení k této věci a pokud budete mít doporu- zájem, velice rádi vám je poskytneme. Než předám slovo kolegovi Ellerovi, který je specialistou, chci ještě jednou poděkovat tomuto výboru za to, že nás pozvali a také vás chci ujistit, že Europol ehm, a společně členské státy jsou odhodlány řešit eh, organizovanou zločinnost, především italskou organizovanou zločinnost. Děkuji. Um, vidím, že jsou tady hodiny na stole, takže si budu hlídat čas. Jmenuji se David Elleroy, jsem um, pracuji v Europolu, dříve jsem pracoval v italských karabiniéry. Tady chci prezentovat výsledky hodnocení hrozeb Europolu um, Italsko, týkající se italské organizované zločinnosti. Co tedy eh, vedlo Europol k eh, zpracování tohoto dokumentu, jaká zjištění, eh, jaká metodologie a jaká doporučení dál. Již v roce 2011 předchozí hodnocení organizované zločinnosti identifikovalo, že existuje koncentrace trestné činnosti Eh, je, pochází nebo je na jihu Itálie. To je takové centrum. Mm, to jsou um, celá řada trestných činů, které pochází z tohoto centra. A uh, mimo Itálii se o tomto příliš neinformovalo. To vlastně vyvolalo potřebu specifického hodnocení hrozeb abychom viděli, jaká je situace. To se srovnává eh, z hlediska mm, orgánu trestním stíhení. Pak um, v roce 2013 bylo eh, zjištěno, že v Evropské unii působí nebo bylo identifikováno 3600 organizovaných skupin a podstatě velký, ten velký, velký problém, který z toho vyplivl, je používání legitimních um, podnikatelských struktur, korupce a infiltrace veřejné zprávy. Jak, jsme, jak to bylo tedy sestaveno? Bylo to založeno na metodologii um, SOCTA, bylo to rozesláno do členských zemí, třetích eh, zemí, s kterými máme smlouvu o spolupráci. Otázky se zaměřovaly na povahu, strukturu, modus operandi těchto virálních skupin. Bohužel, první věc byl mm, všeobecný nedostatek informací o těchto skupinách. Také Vzhledem k těmto nedostatečným informacím jsme spoléhali na otevřené zdroje informací a také to bylo užitečné provedených e, zatykačích italských e, zločinců. Takže mm, bylo tedy vypracováno ocení dopadů. E, pak e, tak byly e, kompilovány osobní data, které byly poslány příslušným orgánům. Ehm, dále máme ehm, hodnocení struktury, což nebyl hlavní účel. Hlavní účel byl do, hodnocení dopadu těchto skupin mimo země původu, tedy mezinárodní dimenze. Um, Eh, identifikovali jsme hlavní italské organizované skupiny Cosa Nostra, Ndrangheta, Camora, apulijské organizované skupiny a další, jako třeba Stida. Dále oblasti trestné činnosti, ve kterých eh, se angažují. Jedna věc eh, o této formě kriminality je, že to není specificky cílené na jednu oblast, ale Um, působí to v jakékoliv oblasti, která může přinést zisk. Takže mm, drogy, praní špinavých peněz, mm, to je vždy jak se pomá, eh, pomocná činnost korupce, padělání a eh, odpady, toxické odpady. Eh, ty trestné činy, ta škála je obrovská. Co je důležité, stoje trendy, které vyplynuly z této zprávy. Mm, máme zprávu trest jednoho prokurátora, který navštívil jednu z našich skupin, že v podstatě mají opačný problém než legitimní podnikatele. Ty mají mnoho Nápadu, jak investovat, ale mají problémy získat na to peníze. Tyto skupiny mají opačný problém. Oni generují velké množství aktiv z nelegální činnosti a musí najít cesty, jak je proprat, jak je dostat do legální ekonomiky. A to je velká hrozba. To je největší hrozba, která vyplývá z těchto skupin. Eh, jsou trendy eh, investovat do takzvané zelené energetiky. Také i internetu, kde jsou nové příležitosti pro organizované zločince, jak fungovat bez hranic. Jaké jsou tedy závěry? První, že je nedostatek informací, zpráv velice nízká povědomí, nerovné, nevyrovnané v Evropě. Itálie díky naší tradici a eh, hrozných eh, událostí historie, tak Itálie má hlubokou znalost o tom, jak fungují tyto skupiny. Ale když hm, pustíme Itálii, tak je nízké povědomí. Obecně se málo informuje o těchto skupinách. Samozřejmě oni, tyto skupiny mají úplně jiný modus operandi, když fungují doma v Itálii a jen v zahraničí. Doma ve svých oblastech původu mají plnou kontrolu nad tím teritoriem i z vojenského hlediska, řekněme tady v vozovkách. Mimo Itálii si drží velice nízký profil, udrží nízký profil. A to je z toho důvodu je ten nedostatek informací. Oni infiltrují legální ekonomiku a často si jich nikdo nevšimne. Podle mě toto je největší hrozba. Tuto chvíli. Tím se dostáváme k doporučením. Tam je řada doporučení, já jsem identifikoval hm, těch mých top pět doporučení. Jednak detekce identifikace zločinců mimo Itálii. Sdílení informací, to je zásadní. Musí existovat nějaká eh, komplexní mm, legislativa proti mafii na evropské úrovni. Nemyslím mafii v italském smyslu slova, ale v širším smyslu slova. Samozřejmě zaměření toto bylo, do této zprávy byl italský organizovaný zločin, ale týká se to všech mafiózních skupin. Tyto skupiny eh, prosperují, když najdou díry v legislativě. Ale mm, aktiva, majetek zločinců, to je nejdůležitější. I prokázal se mnohokrát, že můžete ty lidi zatknout, zavřít a to je prostě součást jejich práce část jejich práce, to tak můžu říct. Ale když jim zabavíte majetek, tak to je bolí. To skutečně ty zločince, ty syndikáty bolí. Musí kapitalizovat stávající zkušenosti Europolu. Musím říct, že jsou země Itálie, jsem zmínil několikrát, Itálie není jediná země v Evropě, která eh, vedla velice účinné bitvy proti těmto organizovaným skupinám. Musíme najít způsob, jak eh, budovat z pozit- zkušenosti z pozitivních případů, bychom mohli nabídnout nějaké řešení jiným zemím, které požádají o podporu. Takže jaká byla mm, odpověď Europolu? Více méně současně s finalizací cení Europol identifikoval potřebu vytvořit eh, Mm, o strukturu pro italský organizovaný zločin. Takové ohnisko bylo otevřeno 3. května s plnou podporou italských orgánů, jak policejních, tak soudních. A dalších sedm členských zemí a asociace třetích států také fungují. Eurojust již je asociován, již je přidružen. Jak vzhledem k Mm, platňovatní práva a vyšetřování a Interpol samozřejmě. To je důležité. To má, ten má kontakt na státy, kde nemáme smlouvy. Samozřejmě cíle jsou poměrně jasné. Je to platforma na podporu vyšetřování. Až do posud Europol mnohokrát podpořil vyšetřování italské trestné činnosti, ale nikdy se zaměřením na skupiny, ale vždy na komodity. Od teďka se z, z, vlastně zintenzivňujeme ten boj a cílíme, zacilujeme ty skupiny samotné. Je tady celá řada operačních produktů, které můžeme dát um, orgánům trestně stíhání členských států, které jsou tady popsány, jak strategické, tak operativní um, expertíza, školení, žádosti o vývoje mm, tréninkové eh, školicích platformy pro neitalské vyšetřovatele a dále podpora živých vyšetřování. A od zavření toho ohni, mm, centra nebo ohniska již podporujeme jedno velké vyšetřování, o kterém samozřejmě nemohu v tuto chvíli informovat. Takže toto je moje prezentace. Myslím, že mám ještě minutu. Mm, překvapivě jsem dodržel časové limity. Děkuji vám a mm, čekám na vaše otázky. Děkuji a nyní zahajuji debatu a rovnou má slovo pan poslanec Jakolíno. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Není pochyb o tom, že jsme si vyslechli pana Elera s velikým zájmem a celá to odpovídá i tomu, o co se snažíme my během posledních 15 měsíců. Takže je tady opravdu velký soulad v našich záměrech, úmyslech, spolupráci. Rovněž jsme eh, velice přivítali eh, vaš velmi vstřícný přístup a také to, jak se obracíte na politiku. Ano, je pravda, že tato otázka by měla být politickou prioritou, ale zatím tomu tak zcela není, i když již zřízení tohoto výboru je zjevně krokem správným směrem. Nicméně je to přesto velmi důležitá, citlivá otázka pro mnoho členských zemí, nejenom pro Itálii. Zároveň ehm, vy v rámci své náročné práce jste ukázali, že to je veliká výzva a že jednak by tedy bylo potřeba lépe využívat zabavené výnosy trestné činnosti, eh, také sjednotit legislativu, protože jestliže chceme bojovat s organizovanými skupinami, tak to právě znamená, že musíme Eh, umět uchopit ty jejich výnosy, ty jejich aktiva a přesně se zaměřit na to, na co máme. My jsme spokojeni, že 3. května se předpokládá ustanovení této aktivity, kdy tedy eh, Europol, Eurojust, Eurojust a sedm členských států se snaží eh, dát dohromady. Takže já bych opravdu chtěl vás podpořit, určitě pokračujte, běžte dále. A samozřejmě také ty trestné činy, co jste tady zmínil, ekologická trestná činnost a jiné. Toto vše jsou důležitá témata, my to naprosto sdílíme. Všechno toto je ta cesta, kudy se vydat, co sledovat, protože to ohrožuje svobodu našich občanů. Děkuji a slovo má pan poslanec Kirchhoff. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky, které bych rád položil. A vy jste ostatně ve, své zprávě se obou těm tématům věnoval, takže nepřicházím s ničím novým. První otázka. Ta se týká vztahu mezi Europolem a regionálními či místními policejními složkami. Já se domnívám, a e, že když někdy se děl, realizovaly určité iniciativy, tak se objevily problémy. Protože ono jde o to, že někdy se e, složitě pracuje právě s místními policejními složkami, protože jsou případy, jako ostatně tomu je ve všech zemích, kdy musíte velice obezřetně přistupovat právě k těm místním policistům, k těm policistům na té místní úrovni, než s nimi můžete vést skutečně smysluplné diskuse o detekci a prevenci trestné činnosti. Čili rád bych se zeptal, jaké jsou vaše zkušenosti právě v této oblasti. A potom druhá věc, toho jste se již také dotkl, a to sice týká se to té organizované trestné činnosti, která je na samé hraně legálních činností. To je něco, co musíme mít také velmi na zřeteli, protože někdy máte zcela legitimní podniky, firmy, které sami si ani nejsou vědomi toho, kdo za nimi skutečně stojí, kdo je kontroluje. Kdo eh, nejsou si vědomi toho, že ty prostředky, ty peníze, které do nich eh, putují, pocházejí právě z trestné činnosti. Čili do jaké míry můžete vy využít různé mechanismy právě proto, abyste stanovili ty vazby, ty zdroje, ty toky a možná pro, také proto, abyste pomohli legitimním, legálním firmám bojovat s tímto problémem. Děkuji. Ne, přerušuje paní předsedkyně. A dále má slovo pan Bill Newton Dunn. Děkuji, děkuji vám oběma mnohokrát za velice zajímavou prezentaci a velice přínosnou. Ty čtyři nebo možná pět italských organizací, které vy jste tady poměrně do detailu popsal. Chci se zeptat, co jsou ty největší gengy z těch 3600 skupin operujících v Evropě? Dá se tedy říct, že Italové jsou v tom nejlepší. Víte, jak to myslím? Prostě ty nejefektivnější, ty největší, nebo jsou ještě jiné gengy, které tady konkrétně nezmiňujete v té zprávě, ale které bychom také měli mít na zřeteli. Takže to je jedna otázka. Já se to snažím začlenit do takového širšího kontextu. A potom druhá věc. Eh, je tady, tady velmi dobrá rada, že musíme do, dobře definovat eh, tu trestnou činnost, která spadá do těch mafiánských skupin. Pro ty z nás, kdo bohužel nejsme italové, tak to slovo samotné mafie pro nás mimo Itálii znamená jaksi nějakou jednu konkrétní organizaci, ale vy spíše říkáte, že tento termín by se měl používat obecně, že to je tedy nějaký generický termín. Takže možná by se ale to mělo používat úplně jiný termín, ne termín mafiánského typu, protože potom nás ostatní v Evropě to možná trošku mate. Možná něco organizované stejně jako mafie. Protože já vždycky mám pocit, že myslíte jenom tu mafii jako takovou a přitom vy to tak nemyslíte. Takže to je možná trošku zavádějící. A jak říkáte, že tady je opravdu eh, naprostý nedostatek v těch vykazovaných údajích, že toho nemáme k dispozici, nemáme ty informace. Děkuji, slovo má paní poslankyně Holmajer. Um, ich I já bych chtěla srdečně poděkovat za velmi zajímavé zprávy. A já také znovu eh, konstatuji, že se vracíme do Itálie, ale já žiji eh, v zemi, eh, které nesousedí s Itálií, ale přesto máme mnohé problémy s organizovaným eh, zločinem a máme na mysli především pohraniční oblast eh, k České republice. Tam se mm, hodně analyzuje to, jak větnamský zločinný typ organizovaného zločinu ovlivňuje situaci u nás, tak i v České republice. A proto mám otázku, zda Europol zná ochotu kooperovat s také s asijskými vládami, jde-li například o postup proti tamnější eh, organizovanému eh, zločinu, eh, tedy těch zemí, kde peníze z trestných členů v EU jsou vkládány a přenášeny do národních hospodářských toků. To znamená, že tam dochází ke stimulaci Eh, ekonomických eh, toků eh, na základě zločinných činností v Evropě. Je to velmi těžký E, oběh, který bychom měli přerušit, my bychom to rádi podpořili. A otázka je, zda pro něco takového potřebujeme také e, bezpečnostní e, spolupráci, ale také zahraničně politickou spolupráci, například s větnamskou vládou, čínskou vládou a podobně, abychom my mohli postupovat efektivněji tak, abychom eh, tedy viděli stejnou ochotu eh, spolupracovat jako například ze strany české vlády. Děkuji paní poslankyně Holmajer a poslední paní poslankyně Borselino. Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji zástupcům Europolu za tuto velice důležitou a zajímavou práci. Posouzení hrozeb, tak já se ovšem ptám, proč posouzení hroze pouze od toho roku 2011, jak mám pocit, že jste to prováděli, protože to posouzení hrozeb by mělo mít takovou víceméně preventivní hodnotu. A nemyslíte si, že tady toto studie, tady toto posouzení mělo být provedeno dříve, že kdyby tomu tak bylo dříve, takže by v Evropě to povědomí bylo mnohem lepší. Vy mluvíte o tom povědomí celkově v Evropě, že je poměrně nízké, zatímco v Itálii jako takové je poměrně vysoké. Eh, v Itálii víme, že skutečně nebo respektive v Itálii dříve se mělo za to, že mafie se týká jenom těch jižních oblastí jihu Itálie, zatímco sever ten problém velice podceňoval, než zjistili, že je tomu jinak. Ale když se zvýšilo to povědomí, tak se ukázalo, že skutečně ta mafie, tyto organizované skupiny jsou velice zak zakotveny v celé Itálii, zejména třeba Ndrangheta, která ostatně operuje ve zbytku Evropy eh, v rámci těch specifických aktivit. Čili ptám se, kdy, podle vás, nemyslíte si, kdyby to bylo provedeno dříve, že by dnes v Evropě obecně to povědomí už bylo jiné a mohli bychom tedy na to reagovat jiným způsobem? Protože pomalu to vypadá jako dnes, že začínáme od roku nula a skutečně mám pocit, že to přichází poměrně pozdě. Děkuji paní poslankyni Borselino. Já ještě předtím, než dám slovo našim řečníkům, eh, aby mohli zareagovat, tak bych chtěla pracovníkům Europolu poděkovat. Protože tady toto je pro náš výbor velice důležitá práce. Děkuji také vašemu panu řediteli, který byl vždycky velice vstřícný, velmi vstřícně reagoval na dotazy z našeho výboru, na žádosti z našeho výboru, eh, když jsme chtěli vědět různé informace. A musím říci, že ano, i já mám pocit, že to přichází poměrně pozdě, protože podobně jako řekla paní kolegyně Borselino, tak eh, to souvisí s tím, že my v Itálii jsme velmi dlouho skutečně viděli veliké podceňování a velmi povrchní přístup ze strany našich politiků k tomuto problému, kdy možná oni tam také měli určité zájmy, prostě ne nevměšovat se do některých těch normativních systémů a měli pocit, že to je jenom jakási technická věcná záležitost. Takže my teď prožíváme znovu to, co jsme si my v Itálii zažili v předchozích letech, kdy jsme měli prostě i my pocit, že to je něco, co se týká jenom těch oblastí na jihu a přitom jsme si vůbec neuvědomovali, že to, co se děje na jihu, úzce souvisí s tím, co se následně je na severu, že právě to, co se vybere na jihu, se následně reinvestuje na severu. Eh, a musím říci, že to, co se právě dělo v těch posledních obdobích, je skutečně jsou alarmující zjištění, kdy jsme ukázali, se zjistilo, že tedy někdy ta pozornost je záměrně směrována jenom určitým směrem. A podobně je to teď nyní vidíme i v celé Evropě. Co se týče toho termínu mafia, mafie, i ta mafie, tento výraz to neznamená to neznamená jenom mafii jako Koza Nostra. V Itálii jsou různé kriminální subjekty, které jsou, operují třeba v určitých územích. A to neznamená, že ta půliská mafie e, operuje jenom v kraji Půlia. To ne, oni mají zájmy i v jiných oblastech a to samé se týká združení e, Drangeta, Kamera i Koza Nostra. Přičemž Drangeta to je asi ta nejsilnější kriminální skupina na celém světě. Nesmíme zapomínat, že právě na poslední schůzi jsme tady měli pany, pana prokurátora Gratelliho, který se přenesl velice podrobnou zprávu o možnost, o schopnostech drangety operovat na celém evropském území a e, konsolidovat svou činnost, Eh, například jakým způsobem spolupracují s obchodníky drog z Kolumbie či z Mexika. A právě předevčírem byl zatčen jeden z těch nejdůležitějších skrývajících se zločinců drangety v Kolumbii. Co to znamená? Znamená to tedy to, ukazuje to tedy to, že podceňování této situace v jiných zemích, ve třetích zemích umožnilo těm mafiánským skupinám, a tím máme na mysli různé skupiny. My v italštině tím termínem mafia máme na mysli zločinecké uskupení. Zločinecké uskupení v širším slova smyslu, protože podna, dle našeho chápání tím termínem mafia máme na mysli třeba i uskupení nigerijská nebo eh, čínská uskupení, ruská zločinecká uskupení. V této souvislosti bych chtěla třeba eh, zmínit, kdy jeden konkrétní člověk v července 2001 byl propuštěn tady z administrativy Obamy a on bere v potaz čtyři kriminální uskupení, která právě podle jeho názoru bezprostředně ohrožují bezpečnost amerických občanů. A podle jeho názoru tam spadalo eh, japonské, japonské zločinecké uskupení a Kamora. A když my právě na konci dubna jsme byli ve Washingtonu, tak jsme uh, tam zdůrazňovali to, že ne, se nesmí tato činnost drangety v Americe podceňovat, aby to americké orgány nepodceňovaly. Čili toto není vůbec otázka, která se týká jenom Itálie. E, neboť ano, je že možná někdy příliš právě oni se snaží soustředit, snaží se jakoby pomalu předstírat, že se to týká jenom Itálie, aby odpoutali pozornost od těch ostatních částí světa. Ale realita je ta, že Drangeta třeba v Německu skutečně operuje exemplárním způsobem. Oni tam Eh, útočí na celé společenské a ekonomické předivo Německa. Což neznamená, že došlo k nějaké invazi mafie do Německa, ale skutečně tam operují kalabrijské klany drangetisté, kteří působí a šíří se na celém území, kde se snaží realizovat svou činnost. Takže já vám mnohokrát děkuji za tady tuto zprávu, kterou já osobně považuji za velice významnou. A já doufám a přeji si, abychom mohli, aby členské státy přijaly konkrétní reálný závazek, že co se týče investice do Europolu, protože Europol to je struktura, která může ještě mnohem vylepšit svou činnost a může toho udělat mnohem více, ale bude to záviset od konkrétních úmyslů členských států. My jsme dnes viděli, jakým způsobem Europel může eh, realizovat svou činnost, jakým způsobem může být přímo k dispozici Evropskému parlamentu. A pokud by došlo i ke stejné výměně informací s těmi členskými státy, protože ten tok informací, a opravte mne, pokud se mýlím, tak tok informací je právě velice důležitý prostřednictvím těch vašich, eh, těch vašich kontaktních míst, ale přitom je evidentní, že ty politické programy v členských státech musí jít ještě mnohem dále. Nyní tedy já velice ráda předám slovo našim obou zástupcům Europolu, aby mohli zareagovat na vaše podněty. Well, firstly to Mr. Jacolino, yes, eh, undoubtedly. Uh... Pan Jacolino, pokud bychom měli přijít s nějakou myšlenkou, tak to by byl eh, vlastně mm, zrcadlem toho, co se objevilo v tom návrhu. Z mé perspektivy první krok je eh, vlastně uznání definice mafiánského typu zločinnosti, což je něco jiného než organizovaný zločin. Když chcete přesvědčit policejní síly, aby mm, investovali zdroje, tak vlastně vycházíte z nějakého predikátu eh, trestného činu. Mm, ovšem v jiné eh, zemi to není takový predikát. Takže pokud neprokážete jiné trestné činy, je velice obtížné eh, získat zájem policie vůbec zahájit vyšetřování. To je samozřejmě různé v jednotlivých zemích, ale obecně toto je hlavní nástroj. Pak můžeme jednat o dalším, ale pokud nebude uznáno, že mafiánské skupiny je něco jiného než jiné organizované skupiny, tak to bude začátek efektivní strategie. Ostatní doporučení um, Mm, samozřejmě velice při, eh, mm, náčině přijal Europol. Pan Kirkhope, doufám, že dobře vyslovuji vaše jméno. První věc, jak spolupracujeme s policejními silami Europol, je mm, vlastně mluvám v každé jednotlivé zemi přes nějaký gateway, kde je, jsou ty národní eh, je ta jednotka, kde vyšetř, se vyšetřuje, dejme tomu ta národní oddělení jednotka, eh, která je na ministerstvu, identifikuje nejvhodnější policejní e, složku. Pokud je ten případ již otevřený, dostaneme to od místní policie. Informační tok je opačný. Místní policejní oddělení kontaktuje tu národní oddělení, to kontaktuje Europol. Takže všechna, veškerá výměna informací je eh, evidována v našem systému. Takže pro nás je snadné fyzicky sledovat ten tok informací. Samozřejmě žádný systém není dokonalý. Doposud jsem měl velice pozitivní výsledky. Druhá otázka je zajímavá. Tady se týká, mluvilo o legitimních podnikatelských strukturách. To je největší problém. Ehm, může v restauracích, v pizzeriích pracovat stovky lidí, kteří jsou naprosto nevědět, netuší, že zatím je ehm, praní špinavých peněz. A toto se týká sdílení informací velice často. Je naprosto nulová znalost těchto skupin, nedochází ke sdílení informací. Takže pokud někdo nejde jde do cizím země a neřekne jim, dejte pozor, tato pizzerie, tato firma je navázána na organizovaný um, trestný uh, činy. Eh, protože mimo Itálie tito lidé jsou biznismeni, to nejsou již zločinci. Pro nás je důležité zdůraznit, v zemích, kde úroveň znalosti není tak vysoká, kde vnímají toto riziko, ehm, tam hovořil Zelínu, protože to byla situace v Itálii před lety, co je důležité pochopit, že dnes tito lidé přicházejí s penězi, s majetkem. Ehm, se svými penězi se etaplují, dostanou se tam. Pak přijedou ty bílé límečky, po určité době se k ním připojí i ti zločinci samotní. Ale oni, když se tam jednou etablují, tak už je skoro nemožné se jich zbavit. Eh, když promluvím jako karabinier eh, v Itálii to bylo stejné před 20 lety. Já jsem z Benátek, ze severu. A obecný názor byl, že u nás se tohle nestane, protože my jsme jiní. Ne, to je běžný omyl. Představte si, že se to děje v Itálii, kde máme stejný jazyk, stejný kodex. Představte si, že ty lidé eh, mm, se dostanou jinam, do jiného kontextu, do jiných částí Evropy. Tam, kde lidé jedinou představy o nich mají, že se dívají na kmotra v televizi. A toto souvisí s tím, co jsem říkal já o expertíře školení. My musíme školit, vyškolit evropské policejní síly, aby byly schopni identifikovat signály, aby jim zabránili v tom se tam etablovat dříve, než tam přijdou, než se tam etablují, protože když po letech zjistíte, že už tam jsou, tak je pozdě. Doufám, že jsem odpověděl na vaše otázky. Hmm. pokud eh, mohu, tak se vyjádřím k otázce velikosti gangů. Jaké jsou největší gangy? Ta hrozba Mm, skupin organizované trestné činnosti není definována velikostí. Mohou být větší skupiny co do počtu v těch 3600, o kterých jsem hovořil, ale ta organizovaná zločin se mění. Je stále obtížnější definovat, kdo je členem skupiny organizované e, zločinnosti a kdo je přidružený spolupracovník. Takže říci, e, jako, tak toto je skupina, toto jsou spolu. Toto jsou um, spolupracovníci, kteří dělají věci, za které platí, třeba kradou auta, pašují lidi nebo padělají bankovky. To je stále obtížnější, protože oni se mění od jednoho oboru k druhému. Teď máme třeba, eh, když, když se eh, s podvody s platebními kartami, tam jsou jiní spolupracování než, než třeba v, v eh, pašování drog, takže je obtížné určit velikost těch skupin. Ale tyto mafiozní skupiny jsou charakteristické tím svým mm, takovým business chováním, protože to znamená, že oni využívají trh. Cokoliv je, veškeré příležitosti, které jsou na trhu. Co se týče mm, těch mafií, názvů těch mafií, pro nás je důležité eh, nebo definování těch mafiozních skupin. Tady je mm, důležité společné, nějaké společné eh, chápání toho. Jedna charakteristika, a to jsme viděli v řadě hodnocení, že tyto nové formy organizované zločinnosti ne vždy přímo ovlivňují občany, například padělání. Velké podvody z um, karuselové podvody z DPH, tam není přímý dopad. Vládám chybí zdroje, jistě, ale eh, to povědomí tedy musí mm, přicházet ze zhora do, pro orgány trestného e, stíhání, nikoli ze zdroje jaksi od občana, kde by se občan stěžoval na e, trestnou činnost nebo informoval. Takže je e, důležité, když m, mm, se týče mafiozních organizací, ty finanční zdroje, ta hrozba vyplývá z obrovských finančních zdrojů, které mají. E, společná definice která souvisí tak, by souvisela také s konfiskací majetku, to by bylo efektivnější. Což mě vede k velice obtížné otázce paní Maje, která se týká azijských zemí. Náš právní rámec nám neumožňuje přímo spolupracovat se zeměmi, kde nemáme dohody o spolupráci. V některých případech to je škoda, protože se dostaneme na hranice a pak musíme hledat cesty, jak spolupracovat, což mohou být členské státy samotné nebo Interpol. A je obtížné, jak si eh, ty přímé kontakty, takže nemáme velké zkušenosti jenom v jednotlivých postech. Máme nějaké úspěchy, ale to jsou více ojedinělé případy, které tady celkou situaci nemůžu hodnotit. Ještě jedna otázka. Ano. Tato práce se měla dělat už dávno, já jsem vstoupil do Europolu v roce 2007, Ne, eh, jsem pracoval v Neapoli původně, byl jsem projektový manažer pro eh, případy pašování lidí. První případ Europolu k italské organizované zločinnosti byl případ z roku, který se k nám dostal v roce 2011. To byl poprvé, co Europol dostal případ k z, Itali, z Itálie italské organizované e, zločinnosti, natož z jiných zemí. Takže když Europol, vy znáte ten evropský eh, cyklus zpravodajských informací, když má Europol priority, jak je to na základě informací, které dostane. Když 90% informací je e, o padělání, tak je to priorita pro Europol padělání. Když já jsem vstoupil do Europolu, nebyly žádné informace z Itálie o organizovaných skupinách. Nevím proč. Nedostatek povědomí, mimo Itálii, možná Dále celá řada agentur trestního stíhání. To ani nenapadne poslat to i Europolu. Teď se to mění. Když dostáváme mm, příspěvky z Europolu, když začal pracovat mm, výbor Krim, tak jsme dostali dostatečnou munici pro to, že e, to je, to byla priorita, že se na to zaměřuje Evropský parlament a tak dále. To nám dalo dost k tomu, abychom se sešli s danými zeměmi a začali na něco dělat. Německo velice podporuje tuto iniciativu. Německo velice podporovalo tuto iniciativu, protože měli velice e, špatné zkušenosti s italským organizovaným zločinem. Um, kdyby se to udělalo před lety, asi by byl teď lepší to povědomí. Bohužel to není v mých rukou. Doufám, že příště budu moci mluvit o skutečných úspěších. Teď jsme v počáteční fázi, takže je trošičku brzo na to, abych um, říkal, že jsme zvítězili. Děkuji, říká paní A možná ještě pan Bill Newton Dan se hlásí. Ano, já využiju té příležitosti, že nám ještě zbývá čas, ale nebojte se, nevy, nebudu mluvit těch zbývajících 25 minut. Je velice přínosné, že tady máme tyto pány zde dnes s námi. Nejprve ten komentář k tomu výcviku a školení místních policistů. Nemohu s tím souhlasit více. Ta oblast, kterou já zastupuji, tak já jsem před několika lety strávil nějakou dobu s místními policisty v mém okrsku bylo jich několik. A v jedné té místnosti tam byl takový papír na místnosti a bylo tam telefonní číslo na zahraniční policejní složky. Já jsem si řekla, aha, to je zajímavé, to mě zajímá. A podíval jsem se a tam byla zahraniční policie, ale v finále to byly kontakty na Manchester a Birmingham. Čili to byly jaksi cizí policejní složky, ne přímo zahraniční. A e, já jsem si říkal, proč tady není něco dalšího. Vy jste zmínil ty profesionály, ty specialisty, kteří pracují pro gengy, že přicházejí a odcházejí. Můžete říct něco k tomu? Já nevím, jaké je to odborné slovo, jestli je to nějaký zprostředkovatel nebo nějaký ten broker, ten prostředník, který, kdo je dává dohromady. Kdo to je? Kdo, to, kdo jsou to lidé? Kde pracují? Protože to jsou právě ti muži či ženy, kteří mají velikou moc. Potom druhá otázka. Tady toto obrovské množství peněz, které ty uh, gengy mafiánského typu mají. Kde jsou? Jsou přece snad někde v bankách, ne? Předpokládám. Víme, které banky to jsou? Jsou to evropské banky? Chráníme ty e, jejich výkazy? A konečně věc, která je možná nejdůležitější, vy jste velmi správně řekl, že to povědomí se musí zlepšovat, musí přicházet ze zhora. A dle mého názoru my potřebujeme 28 vedoucích představitelů států a vlád nyní, aby řekli, toto je nyní naše priorita. Potřebujeme akci v rámci celé Evropy. Jak to udělat, to je velice obtížné, ale myslím, že možná musíme na to e, aktivizovat to veřejné mínění směrem k těmto tématům. Já vím, že tady tohle to se webstreamuje a možná s nás někdo z veřejnosti, kdo nás poslouchá, tak možná snad nějak ovlivníme veřejné mín, které následně se začne obracet na politiky a říci, proč se nic neděje, proč nic neděláme. A konečně musí se to tedy dostat na pořad jednání, na tu agendu těch 28 vedoucích představitelů státu a vlád, kteří musí říci, že s tím chtějí bojovat. A to je ta skutečná výzva, jak tedy ty vedoucí představitele k tomu přimět. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já začnu s vaší poslední otázkou. Ano, je tomu tak a právě proto jsme eh, dnes zde tady a proto jsme také zveřejnili, udělali tu veřejnou verzi naší zprávy, abychom to dostali nejenom k té širší veřejnosti, ale i k místním policistům, kteří si myslí, že Manchester je pomalu zahraniční země. A také lidé, kteří prostě hledují, hledají na různých stránkách eh, různé informace. A když ta zpráva byla zveřejněna, tak mě volali i lidé z velmi malých měst a říkali mi, je to zvláštní, ale my tady máme takovou jakoby pěknou italskou restauraci, která působí na jednu stranu velmi příjemně, na druhou stranu je pořád prázdná, ale přitom jakoby se tváří, že podnikají. Eh, není to podezřelé, takže to jsou takové různé indikace, různé informace, když lidé o tom vědí, lidé si, si čtou noviny, dozvídají se. Podívejte se, i u nás ve městě najednou máme združení mafiánského typu. A e, to jsou veřejné informace. Můj e, bratranec je angličan, žil v jedné části Spojeného království a tam došlo k odsouzení mafiánského bose, který tam měl restauraci a můj bratranci také řekli, já jsem mnohokrát v téhle konkrétní restauraci jedl a nikdy by mě nenapadlo, že to je jakoby restaurace navázaná na tyto skupiny. Takže povědomí široké veřejnosti je naprosto zásadní, to je základní věc. A je opravdu potřeba to tedy zvyšovat, aby se to hlavně dostalo následně na tu top úroveň, na tu nej, těm nejvyšším představitelům. Takže to je k té první části. Potom ta druhá otázka, eh, školení, vzdělávání. Ano, toto je velice důležité, eh, ty signály, poznat ty znaky infiltrace. Protože když lidé přesně nevědí, co mají hledat, mohou hledat něco úplně milného, úplně něco odlišného. Když například um, máte třeba takové nějaké podniky, kde se velmi rychle točí hotovost, restaurace, pizzerie, kde se prostě pohybuje hodně hotovosti. Tak možná jedna z nejsnažších znaků, které bych řekl vyšetřovatelům je, podívejte se, když ta restaurace, ta pizzerie je pořád prázdná a přitom je pořád otevřená, třeba i deset let, tak ty peníze tam od někud se pohybují. Co se týče těch aktiv, toho majetku, tak masivní aktiva to je zvláštní. A třeba když se podíváte na Klábry, jedna z nejchudších oblastí Itálie, a přesto tam operují kriminální skupiny, které patří mezi nejbohatší na světě. Čili je zjevné, že tito lidé generují chudobu a nedostatek blahobytu v té oblasti. Ale teď otázka zní, kde ty peníze jsou? No tak to je otázka za miliardu dolarů. Část těch peněz se investuje do Nemovitosti, protože nemovitosti jsou stále ještě vnímány jako velmi dobrý způsob, jak převádět ty peníze do legální ekonomiky. Část těch peněz nějakým způsobem se znovu vrací do bankovního systému, ale potom samozřejmě se stává dohledatelnou. Takže eh, následně nejdůležitější součást těch kriminálních skupin se dostává do hry. A to jsou právě ti, jak vy říkáte, ty prostředkovatele, ti prostředníci, ty brokři, kteří nejsou přímo součástí té mafiánské skupiny, ale, a to je to, čemu my v Itálii říkáme, takzvaná ta šedá zóna, šedá oblast. A podle mě to je možná jedna z těch nejvíce nebezpečných částí této trestné činnosti. Proč? Protože když tyto skupiny infiltrují legální ekonomiku, když se jim podaří prostě někam se dostat, třeba i koupit akcie velkých podniků. Tak o co jim jde, o co oni mají zájem? Jim nejde o ten podnik jako takový, jim jde prostě o ty kruhy, o ty vazby v, té legitimním, v tom legitimním podnikání. Takže potom třeba oni mohou se dostat třeba do nějaké franšízy nebo do nějaké velké IT firmy. A co oni začnou dělat? Oni začnou mít kontakty s právníky, s notáři, začnou se kontaktovat s lidmi, různými s investory. A to jsou lidé, kteří dělají bohatství těch mafiánských skupin. V některých případech to mohou být e, skupiny včleněné do těch mafiánských skupin, mohou to být nějaký, nějaké přidružené subjekty, které jsou třeba velice chytré a které se přímo chopí těchto iniciativ. V jiných případech jsou to pouze poskytovatelé služeb. A v některých případech oni neposkytují služby prostě ital, ital, nějakým organizovaným eh, zločincům, ale zlo, organizovaným zločincům jako takovým obecně. Když si třeba vezmete nějaké úřady, které eh, posílají peníze do zahraničí, tak jsou některé, které vlastní právě takový ti zprostředkovatelé a ty kriminální skupiny vědí, že jestliže oni chtějí Eh, ty peníze vyprat, tak prostě určití lidé to pro ně udělají, jsou to poskytovalé služeb, kteří za určité procento ty peníze pro ně vyperou. A tady toto a oni nemají, to nejsou nutně prostě subjekty, které mají vazby na nějaký italský zločin či ruský zločin. Co z toho se prostě stane skupina sama o sobě? Eh, to posouzení SOKTA 2013 definuje, že praní špinavých peněz je jednou z velikých nových priorit a že jsou právě jakoby firmy nebo subjekty, které se přímo specializují na tuto činnost. Případy, které jsme nedávno řešili v Europolu, tak eh, ano, mm, jsou některé banky, které tam jsou zapojeny, já nemohu teď příliš konkrétně o tom hovořit, ale jaká hlavní ponaučení bychom si z toho měli vzít? Tak, eh, bez ohledu na to, jak dobrá je legislativa, tak tito lidé jsou profesionálové a oni vždy najdou způsob, jak využít nejslabší článek legislativy. Čili my potřebujeme dostávat čerstvé informace, čerstvé informace od členských států, protože čím více jich budeme mít k dispozici, tím lépe můžeme operovat. Protože něco, co bylo třeba relevantní dva rok před dvěma lety, už je všechno úplně jinak. A co třeba vidíme v italském organizovaném zločinu, je, že oni se posouvají stále více směrem k takzvaným nízce rizikovým trestným aktivitám. Protože jakmile někdo je zatčen a musí si odsedět ve vězení 20 let za pašování drog, tak je velice pravděpodobné, že když se dostane z vězení a už nechce investovat energii do pašování drog, tak si najde nějakou jinou činnost na kterou se vrhne. Takže to také vidíme. A doufám, že jsem odpověděla na vaši otázku. Děkuji. Já si myslím, že co je důležité, když chceme být úspěšní, tak je potřeba určité věci změnit. My už v Europolu jsme s tím začali, ale je potřeba, abychom změnili náš přístup, kdy se snažíme vyjasňovat trestnou činnost, abychom spíše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 To znamená, že my nebudeme vyšetřovat jenom ojediněle ty trestné činy, kterých se dopustili, ale jak přesně fungují ten systém toho fungování, kudy vedou finanční toky, kde jsou všechny ty peníze. To je prostě součást celého toho širšího kontextu a jinak úspěšní nebudeme. Europol pochopitelně to je agentura, kde to můžeme dělat, jestliže ty informace schromáždíme. A žádný členský stát sám o sobě nemůže dosáhnout úspěchu, protože investici v jedné zemi nemůžete dohledat, jestliže nebudete mít informace, odkud pochází. Je to, to je prosté. Takže na co my se teď snažíme, o co my se teď snažíme, je systematicky schromažďovat ty informace, analyzovat je a následně ty analýzy poskytovat vyšetřovatelům členských zemích. A to je všechno důležité proto, aby oni pochopili celé to fungování té skupiny a aby koordinovaným systematickým způsobem k tomu mohli přistoupit. A jedině takto je možné to změnit, když změníme celý systém fungování. Děkuji. Pokud nejsou další otázky, tak já bych chtěla poděkovat zástupcům Europolu, panu Rauschenbachu. A ještě paní McIntyre má dotaz? Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, chci říct, že mě velice líto, že jsem byla, eh, měla spoždění a eh, z toho, co jsem eh, slyšela, je velice zajímavé, je to velice zajímavé téma. Um, Mě zaujala ta e, povaha vrůznemského zločinu jak, ehm, jako velkého podnikání e, už z důvodu daňových úniků, pokud dnes žádných jiných. Takže ta cesta, kterou Eh, se dává, to je správná. Jedna věc, která mě zajímá, je eh, trestná činnost, tedy ohledně eh, se střelnými zbra- střelné zbraně, mystické hm, spravodajské služby, možnosti jaksi identifikace, spojení mezi jednotlivými skupinami a jednotlivci. Můžete nám něco říci o tom, zda Mm, balistické mm, informace použi- využíváte, jak přistupujete k střelným zbraním, mm, co ho doufáte, že dosáhnete v tomto směru. E, činnost Europolu odráží priority E, těch nejnaléhavějších e, problémů, které mají členské státy. My jsme se doposud nezaměřovali na e, střelné zbraně, zločinu se střelnými zbraněmi. Ovšem pokud priority mm, rady v červnu tedy už zmínili překupnictví střelných zbraní, takže mm, otevřen strategický projekt tuto oblast a v v rámci této priority e, vzhledem k politickému cyklu Evropské unie vytvoříme strategické operativní akční plány a v jejich rámci bude patrně i e, forenzní balistická e, práce. To se vytváří ve spolupráci s komisí s členskými státy, takže my uvidíme my očekáváme, že to bude zajímavé téma. No. Děkuji. Takže já bych ráda vám poděkovala nejenom za vaši vstřícnost, disponibilitu a za vaši práci. Chtěla bych poděkovat panu Davide Ellero a panu Micheli Rošembachovi za to, že dnes nám poskytli další nástroj, další střípek do té konečné mozaiky. Ještě jednou prosím, abyste také přenesli naše velké poděkování panu řediteli Benu Rajtovi za práci a za pomoc našemu výboru a doufáme, že i do budoucna i nový další parlament bude Mm, vstřícný a pochopí význam vaší práce. Takže já vám ještě jednou děkuji, tímto končíme a příští schůze nás čeká 9. září ve Štrasburku od 19 do 20.30. Zasedací místnost se dozvíte ještě později od sekretariátu a mě již nezbývá, než popřát vám pěkné prázdniny, pěkně si odpočiňte a doufám, že na podzim se sejdeme ještě s větším odhodláním a s větší sílou, abychom eh, dotahli tuto práci do konce až na plenárku ve Štrasburku, kde nás to tady čeká.